Dear colleagues. Milí kolegové. Jménem výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu vás chci přivítat a chci také přivítat na kandidáta na komisaře pro rozpočet a zprávu Johannese Hána. Rád bych přivítal také členy výboru Jury, kterýž to byl přizván, co, co by přidružený výbor a vítám také předsedkyně tohoto výboru, paní Netzinga. Rád bych připomněl, že v souladu s pokyny pro schvalování komise parlament zhodnotí kandidáta na komisaře s ohledem na jeho všeobecné kompetence, jeho evropskou činnost a také osobní nezávislost. Zhodnotí také jeho znalost příslušného portfolia a jeho komunikační dovednosti. Rád bych také připomněl, že před slyšením kandidát na komisaře odpověděl na předběžný dotazník a jeho písemné odpovědi byly rozeslány členům výboru ve všech jazycích. Na závěr bych rád konstatoval, že výbor pro právní záležitosti nevznesl vůči kandidatuře eh, pana Hána žádné výjimky. Pane komisaři, nadcházejících pět let bude pro Evropu nepochybně klíčových. V platnost má vstoupit nový víceletý finanční rámec, a to do konce roku 2020, a také jednotlivé sektorové programy. Potřebujeme, aby byly co možná nejrychleji schváleny, protože to dlužíme konečným příjemcům a eh, občanům obecně Zároveň nesmíme zapomínat na kvalitu takové dohody. Evropský rozpočet je pod tlakem z mnoha důvodů. Je tu snaha ho snížit v důsledku Brexitu kvůli ekonomické situaci eh, ve členských státech a také kvůli poněkud eh, umělým a zastaralým eh, pohledům ze členským států, které tedy Eh, se zdráhají eh, diskutovat o tom, jak investovat do politik s přidanou evropskou hodnotou. Eh, tady očekáváme ambiciozního silného komisaře, který se nespokojí s minimálním kompromisem v radě, ale který bude pracovat jako ambiciozní zprostředkovatel, mediátor mezi parlamentem a radou bude jednat neutrálně, transparentně a bude respektovat výhrady a role eh, obou institucí, tak aby jednání mohla probíhat v eh, atmosféře plné důvěry. Doufám, že se tedy těchto témat dotkneme v naší nadcházející diskuzi a v tuto chvíli předávám slovo paní Holmajer, která nám vysvětlí, jak naše dnešní diskuze bude vypadat. Milí kolegové, dámy a pánové, milí pane eh, kandidáte na komisaře, nyní mi připadl hezký úkol. Mám vysvětlit, jak bude naše dnešní schůze vypadat. Poté, co jsem slyšela, co všechno od pana komisaře v budoucnu očekáváme, já vám teď vysvětlím, co se bude dít teď. Pan Kandidát na komisaře nejprve přednese úvodní projev, který by neměl konat, eh, trvat déle než 15 minut. Na konci slyšení bude mít takté, taktéž patna, pět minut, aby uh, slyšení uzavřel. Po jeho úvodu bude čas na 25 otázek uh, ze strany poslanců. Diskuze proběhne v pětiminutových slotech s tím, že bude vždy minuta na otázku a dvě minuty na odpověď od pana kandidáta. V případě na doplňujícího dotazu by tento dotaz neměl trvat déle než minutu a minutu bude trvat také odpověď. Prvních sedm dotazů vznesou zástupci jednotlivých frakcí a druhá, druhé kolo, druhá část otázek bude rozdělena mezi jednotlivé frakce, včetně zástupců nezařazených. Budeme se přitom snažit respektovat Dehontova pravidlo. Ráda bych vás také upozornila na skutečnost, že tlumočení bude k dispozici ve 23 jazycích, proto všichni řečníci mohou eh, používat svůj rodný jazyk, ale ráda bych vás upozornila na to, že všechno, co říkáte, se musí tlumočit, to znamená, že nesmíte hovořit příliš rychle. Někde je to tak, že během minuty se snažíte říct všechny otázky, které má máte v hlavě, to znamená, že eh, máte tendenci hovořit příliš rychle na tlumočníky. A proto vás tedy eh, srdečně žádám, abyste eh, tlumočili pomalej, aby měli tlumočníci šanci vás přetlumočit. Pokud budete hovořit příliš rychle, tak mějte aspoň na paměti, že vaše řeč je přenášena prostřednictvím webstreamu. Takže se snažte mluvit tak, aby vám všichni rozuměli. Mám velkou radost, že dnes máme toto slyšení a poté, co jsem vysvětlila veškeré technické detaily, ráda bych eh, předala slovo panu Hánovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, neříkám, že se přímo vracím domů, ale jsem velmi rád, že se do parlamentu jako kandidát na komisaře vracím již po třetí. Pamatuji se na první slyšení, mám pocit, jako by to bylo včera. Byl to začátek velmi plodné spolupráce s Evropským parlamentem, která byla založena na důvěře, vzájemném respektu a pokud budu ve své funkci potvrzen, rád bych pokračoval ve stejném duchu ve spolupráci s parlamentem, ale především se třemi výbory, které jsou tu dnes zastoupeny. Tentokrát kandiduji na komisaře pro rozpočet a zprávu. Jsem si plně vědom toho, že je naprosto zásadní, abychom využili naše finanční zdroje a talenty eh, nebo talent našich lidí co možná nejvíce, tak abychom naplnili sliby, které jsme dali našim občanům. V tomto ohledu eh, se budu snažit naplňovat vizi, která, kterou načrtla kandidátka na předsedkyni komisy ve svých politických směrech. Budu se snažit, aby naše politické priority přinesly skutečné výsledky. Eh, čelíme mnohým výzvám. Současný vývoj v celosvětovém měřítku eh, vyžaduje, aby Evropa vzala osu do svých vlastních rukou. A právě proto potřebujeme geopolitickou komisi, která bude mít vůči roli, nebude se pouze snažit překlenovat sociálně ekonomické rozdíly v Evropě, ale bude se tyto výzvy snažit proměnit v příležitosti. Eh, podle mě je rozpočet vtělený politika vtělená do čísel. Je to klíčový předpoklad prosazování politických priorit a proto je to jeden z eh, nejviditelnějších nástrojů, jak můžeme mm, eh, prokazovat eh, zásady nebo naplňovat zásady Evropské unie. Rozpočet je nástroj, který zajišťuje to, že Evropa zůstane demokratická, bude žít v míru a e, bude prosperující. Je to výraz evropské solidarity. E, zasahujeme pouze tam, kde se vyplatí vynakládat peníze na, evropské úrovni a ne ve členských státech. E, to je princip subsidiarity. Jsem si vědom toho, že naplňování ambiciozních politických směrů, tak jak je načrtla kandidátka na předsedkyni komise na pozadí možného Brexitu a velmi složitých vyjednávání o víceletém finančním rámci, tak jak už to bylo načrtnuto z úst pana předsedy, bude hlavní výzvou eh, v mé práci hned od počátku. Ale mohu vám slíbit, že učiním všechno, co bude v mých silách, abych usnadnil co možná nej, nejbližší dohodu o finančním rámci. Je naprosto stěžení, abychom pokračovali v jednáních s eh, rychlostí a rozhodností, abychom se vyhnuli tomu, že způsobíme spožděním eh, škody programu. Dovolte mi abych vám slíbil, že se budu důrazně přemlouvat za to, aby eh, nebyl rozpočet me, menší, než jak navrhuje komise, protože to by eh, bylo škodlivé pro naše politické ambice a ohrozilo by to schopnost eh, Unie naplňovat efektivně cíle. A proto bych rád řekl, že návrh víceletého finančního rámce je solidní základ, ze kterého můžeme výjít. To znamená, že se potřebujeme konkrétně soustředit na, eh, v jednáních o víceletém finančním rámci na určité prvky a eh, snažit se o eh, cílené přizpůsobení toho návrhu. Rád bych také poděkoval Evropskému parlamentu za naprosto jasnou pozici, která jasně demonstruje vaše očekávání ve smyslu ambiciozního evropského rozpočtu. Co by konkrétně Konkrétní příklad eh, bych rád uvedl, že mojí prioritou v rámci VFR bude nový fond pro spravedlivý přechod. Budeme se snažit eh, řešit politiku v rámci klimatické změny, ale to znamená, že potřebujeme integrovat také sociální a ekonomické aspekty zelené změny od samého počátku, tak abychom zaručili, že z toho nikoho nevynecháme. Evropský rozpočet nám jasně ukáže cesty a bude směřovat eh, finanční prostředky do regionu a eh, společenství, která je nejvíce potřebují. Eh, Evropský rozpočet už je nástroj pro zelený přechod. 25 výdajů eh, příštího víceletého finančního rámce je vyhrazeno právě na aktivity spojené se změnou klimatu, což je nárůst o 25 Evropský rozpočet také zajišťuje solidaritu směrem k našim sousedům a externím partnerům prostřednictvím humanitární pomoci, migrace nebo zprávy migrace, eh, tím, že, se budeme, bojovat, eh, že budeme bojovat proti sítím pašeráků a prostřednictvím dalších aktivit s partnerskými zeměmi. Evropský rozpočet byl také také eh, dlouhodobě podstatným zdrojem pro to, abychom tedy zlepšovali naše investice v celé Evropě. Jde hlavně o digitalizaci, inovaci, výzkum a vzdělávání. Nicméně bych rád řekl, že evropský rozpočet nesmíme vidět izolovaně. Ať už je jeho velikost jakákoliv, ať už je to 1,1 nebo 1,3 hrubého národního příjmu, tak by nebylo dostatečné, kdybychom eh, in, eh, financovali pouze projekty s evropskou přidanou hodnotou. Evropský rozpočet musíme chápat jako hlavní katalyzátor veřejných a e, soukromých e, investic. Pouze tím, že budeme tedy mobilizovat všechny zdroje financování, budeme schopni řešit anebo čelit výzvám, před kterými stojíme. Musíme e, nějak vyřešit klimatické změny, podpořit inovace, generovat investice a také vytvořit sociální rezervy. Proto tedy chci Eh, analyzovat nebo se postarat o lepší propojení mezi evropskými programy a národním financováním. A chci se také postarat o to, abychom generovali soukromé finanční prostředky, tak abychom mohli eh, naplňovat projekty, které slouží našim společným evropským zájmům. To samé platí i pro příjmovou stránku evropského rozpočtu, který by měl plně podporovat eh, hlavní priority politiky EU a v souhlasu s Evropským parlamentem jsem přesvědčen, že dosažení dohody o příjmech je nezbytné pro ukončení jednání o víceletém finančním rámci. Evropský parlament dal jasně najevo, že reforma vlastních zdrojů a diverzifikace příjmů je klíčovou podmínkou pro udělení svého souhlasu o budoucím finančním rámci. Já radě připomenu toto stanovisko a doufám, že díky tomu se nám podaří dosáhnout blížší jeho propojení mezi prioritami politiky a rozpočtem tím, že budeme mít nové vlastní zdroje. Zdravý, zdravé finanční řízení a boj proti zneužívání prostředků musí fungovat na nejvyšší možné úrovni. Ale je potřeba zajistit přiměřenost a nákladovou efektivnost kontrol. Olaf je silný, eh, nezávislý a velmi dobře respektovaný úřad, který stráží eh, nebo chrání finanční zájmy Evropské unie, ale bude potřeba také zlepšit eh, vynucování legislativy, máme-li získat důvěru evropských daných poplatníků. Pro mě je nezbytné zavést eh, mechanismus právního státu, který bude chránit evropský rozpočet v případě obecného porušování právního státu ve členských státech posílení této vazby mezi financováním z EU a dodržováním právního státu by nemělo být považováno jako sankční mechanismus. Je to především nástroj, který má chránit rozpočet a zajistit zdravé finanční řízení a já vítám návrh Evropského parlamentu v tomto smyslu. Co se týče konfliktu zájmu, mou prioritou bude dohlédnout na koordinované kroky, které podnikne komise v roce 2018 zavedlo finanční nařízení, posílená pravidla v této oblasti a já vyčlením nezbytné zdroje na koordinaci všech <clears throat> oddělení komise, co, které mají na starosti dohlížení na konflikt eh, zájmu nebo předcházení konfliktu zájmu. A stejně tak to budeme řešit už se členskými státy, abychom předešli potenciálním problémům. Jako komisař budu mít na starosti řízení příjmové stránky rozpočtu, a to včetně eh, příspěvků členských států. Komise má nulovou toleranci k porušování v této oblasti, zejména co se vlastní trojů týče, a my striktně stíháme a vyhledáváme jakékoliv nesrovnalosti a já v tom budu pokračovat a chci udržet i nadále ten bezchybný, mm, bezchybný dosavadní průběh. Máme-li být úspěšní v této misi, tak bude nezbytné budovat konstruktivní dialog, vzájemnou důvěru. A já eh, se zavazuji, že povedu tento dialog eh, s, s vašimi výbory, eh, jakož i s politickými skupinami a s jednotlivými poslanci, a to v duchu otevřenosti a důvěry. Udělám všechno proto, abych usnadnil vyjednávání mezi oběma stranami rozpočtového orgánu. To si myslím, že je můj hlavní úkol. Myslím, že Eh, proto je nezbytná interakce a eh, objektivní eh, výměna názoru. Myslím, že jsem už v minulosti ukázal, že to dělám velmi dobře. Stejně tak chci zlepšit tu vazbu mezi programy, které čerpají evropské prostředky a plánováním rozpočtu a jeho prováděním. Souhlasím, že rozpočtový rámec by měl být veden programy eh, v souladu s politickými prioritami na základě informací o výkonnosti a hodnocení provádění programu. České státy eh, budou spolu zodpovědné za sdílené řízení eh, fondů, ale já chci také pracovat na tom, abychom zajistili lepší, komplexnější přehled výdajů a klíčových dat. A také bereme na vědomí vaše doporučení na zlepšení a zjednodušení výkazů Evropské komise eh, budeme předkládat každoroční zprávu o činnosti za každé generální ředitelství, jakož i za jednotlivé programy. Klíčové, klíčoví budou úředníci Evropské komise, kteří eh, mohou zajistit eh, výsledky, které, priorit, které stanovila předsedkyně komise na příštích pět let. Musíme modernizovat naši sociálně tržní ekonomiku a naše globální vedení. Musíme mít proto vysoce eh, výkonné a dedikované eh, úředníky. A v tomto kontextu eh, bych chtěl popsat svou vizi moderní evropské veřejné administrativy. Chtěl bych se zaměřit na několik aspektů. Evropské instituce musí najímat úředníky co, na co nejširším geografickém základě. V současnosti je tady deset eh, zemí, ze kterých pochází nejméně eh, nejméně eh, těch úředníků na nižším stupni v komisi. Já udělám všechno pro to, abych tento trend zvrátil, protože je to také otázkou důvěryhodnosti v naši administrativu. <clears throat> Za druhé, to je asi věc, kterou jsem nezdůraznil dostatečně silně ve svých písemných odpovědích, ale já <clears throat> cítím velmi silný závazek k genderové rovnosti, tak jak to uvedla už předsedkyně komise. Eh, rovnost pohlaví pro mě vždy byla velmi důležitá, když jsem byl ministrem pro vědu a výzkum, tak jsem zavedl právně závazné kvóty eh, pro eh, pohlaví na výborech v univerzitách. A když jsem byl komisař pro politiku sousedství a rozšíření, tak jsem vedl ve svém úřadu svým příkladem tím, že jsem ty určené kvóty překračoval. Dále si myslím, že hlavními zásadami veřejné administrace by měly transparentnost, integrita, zodpovědnost, profesionalismus a veřejný zájem a já povedu, nebo své úředníky povedu k tomu, aby všude nastavali ještě vyšší standard. Za čtvrté chceme se zaměřit na to, aby eh, naše administrativa byla řízena digitálními technologiemi a daty. To znamená budování digitálních eh, řešení na podporu naší politiky a administrativních procesů. Musíme modernizovat infrastrukturu a nástroje, které máme. A chci vést také debatu se členskými státy v tom, jak můžeme transformovat veřejný sektor, aby byl schopný přežít v digitální době a chce také zajistit, aby Evropská komise měla ty správné nástroje a dovednosti pro digitální transformaci bez toho, abychom se vystavovali novým rizikům. Na závěr chci říct, že se těším na velmi úzkou spolupráci s vámi jako komisař pro rozpočet a administrativu. Myslím, že společně můžeme splnit vaši velmi ambiciozní politickou agendu a teď se těším na vaše otázky a doufám, že naše diskuse bude velmi plodná. Thank you very much, uh, Velmi děkuji, pane Hane. Děkuji vám také za to, že jste dodržel vyhrazený čas. A zároveň prosím i všechny ostatní řečníky, aby uh, konali stejně. Takže nejprve dostává slovo Jose Manuel Fernandez za EPP. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Rád bych vám poděkoval za tento úvodní projekt, pane nominovaný komisaře, rád bych také říkal, že vám blahopřeji, neboť váš úvod potvrdil naše očekávání a také vaši schopnost, kterou jste již projevil i v předešlé době. A ukázalo nám to také, že máte ambiciozní vize, která je velmi blízká, abych neřekl stejná jako vize nás parlamentu. Vážený pane nominovaný komisaře, v listopadu 19, 2018 přijal velkou většinou parlament mandát pro vyjednování o novém víceletém finančním rámci a o systému vlastních zdrojů. Nyní jsme tedy ochotní, jsme připraveni v této době, abychom vyjednávali s radou. Čekáme na radu. Návrh má hodnotu jedna 1,3 eh, hrubého národního důchodu, čl- důchodu členských států. To je tedy naše představa 1,3 To je výsledek metodologie, která je logická, ze spoda směrem nahoru. My jsme jasně říkali, že je důležité, aby každá politika měla dobře vybavené finanční prostředky. Chceme zachovat politiku kohezi, rybolov, které mají programy pro výzkum, inovace, Erasmus, životní prostředí, malé a velké podniky. A my jsme si to takhle sečetli, co potřebujeme a dospěli jsme k číslu 1,3 HND členských států. Ptám se, souhlasíte s tímto naším návrhem a s metodologií, kterou parlament užil? To je metodologie bottom-up, tedy ze zdola směrem nahoru. A dále, souhlasíte s tímto tvrzením? nové priority by měly být podloženy dodatečnou finanční obálkou. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval před, předchozí vládě k velmi ambiciozní, realistické a perspektivní. Děkuji za e, perspektivní návrhy. Souhlasím, že bychom měli zvolit přístup ze zdola nahoru, bottom-up, ale pokud se tedy opřete o ty směry které jsou směřovány ze zhora dolů, tak zjistíte, jaké jsou ty hlavní směry. To znamená, že já si myslím, že by to mělo jít proti sobě, jako když stavíte tunel. Měli byste začít na obou stranách a ideálně se potkat uprostřed. Něco podobného bylo před 6 nebo 7 lety, když jsem reformoval evropskou politiku soudržnosti. Byl tam přístup bottom-up, podle agendy Evropa 2020, ale na základě toho jsme tedy začali stanovovat jednotlivé programy, tak abychom identifikovali programy, kde chceme, chceme zasahovat Poprvé jsme tehdy zavedli povinný minimální podíl peněz, které je potřeba investovat do obnovitelných zdrojů energie a e, energetické účinnosti. A já si myslím, že to je také ten správný přístup. E, přístup bottom-up. Nejprve zjistíme, e, kde tedy Eh, chceme půjčovat a potom to modifikujeme. To je tedy dobrý eh, přístup i pro členské státy, především pro ty, kteří, které jsou zdrženlivější. Společně s kolegy si pokusíme eh, přesvědčit ty státy, které jsou fixovány na to 1%. Musíme jim ukázat, že nové výzvy, nové úkoly vyžadují i větší flexibilitu z jejich strany. Doplňující dotaz? Ano, souhlasíme se tedy na víceletém finanční rámci. Já se ptám, eh, chcete, aby tady byla široká revize právě i s ohledem na nové vlastní zdroje. My doufáme, že komise nás podpoří tak, abychom přesvědčili členské státy. A ptám se, jaké jsou nové vlastní zdroje, které Evropská komise, vy, pane jmenovaný, nominovaný komisaři, hájíte? Ja, wie Sie wissen, gibt es hier jak víte, máme zde několik zcela konkrétních představ, jak by měla vypadat ta no, modelace těch eh, eh, dávek, například nového hodnocení povolenek v rámci systému ETS. Já se omlouvám, říká pan Han. Přecházíme občas do angličtiny. Rozšířený tedy té obce ETS, to je taky možný příjem, příjem. To jsou všechny oblasti, kde si myslím, že můžeme velmi konkrétně, velmi rychle sáhnout konkrétních výsledků, ale jsou to i jiné zdroje, vlast, vlastní zdroje, které v tuto chvíli nejsou realistické v tom smyslu, že bychom se na nich dokázali domluvit, ale já jsem přesvědčen, možná, že během tohoto slyšení budou ještě jiné příležitosti, jak o tom hovořit, jsem přesvědčen o tom, že by bylo dobré eh, rozšířit vlastní zdroje na celkový rozpočet Evropské unie. To znamená, že bychom se měli snažit identifikovat potenciální vlastní zdroje, především ty, které, jsou, eh, které by tedy měly řešit klimatické eh, změny a s tím zpěté iniciativy. Děkuji, děkuji. Druhý dotaz paní Eider Gardia Zabal Rubial za SAD. Muchas gracias, presidente. Señor... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, máte za sebou už mnoho zkušeností, ale možná jste nyní dostal skutečně velice nevděčné portfolio, alespoň jste na něj nominován. Přišla řada návrhů a slibů, ale nikdo neví, jak to vlastně chceme financovat. Ten fond pro spravedlivou transformaci, pak je to zajištění nezaměstna, v nezaměstnanosti, strojnásobení eh, prostředků na Erasmus+. To jsou všechno věci, které navrhla komise, které se ovšem neobjevují či nejsou obsaženy v návrhu víceletého finančního rámce. Proto se vás ptám, jak to chcete realizovat. Podle mne mezi prioritami a tím, co skutečně chcete, je obrovský nesoulad tedy s prioritami a tím, co chceme udělat a těmi penězi, které jsou na to vynahrazeny. Takže já to pokládám nešťastné, že tady byly učiněny jakési přísliby realizace jistých věcí, když to není finančně podloženo. Vy hovoříte o přizpůsobování, ale u vás to znamenají vlastně vždycky pouze to též, a totiž škrty. Ale my si myslíme, a Manuel Jose to již říkal, když chceme nové priority, musí to být podloženo novými penězi. Co si o tom myslíte vy? Děkuji ještě jednou. Řekla bych, že návrh komise té aktuální komise je solidním základem, který vlastně se řídil podle toho přístupu ze spoda nahoru. já jsem velice vděčný za ten velmi ambiciozní návrh parlamentu a v ideálním světě bychom se měli střetnout někde uprostřed, abychom skutečně dokázali zrealizovat věci, které bude vidět jako prioritu i budoucí komise. A já jsem přesvědčen, že Většinu těch úkolů jsme schopni zvládnout, když dobře přizpůsobíme stávající víceletý finanční rámec, ten, je, ten plán. Je to možné, je to proveditelné, ale samozřejmě za předpokladu, že v žádném případě nepůjdeme pod návrh komise. Musíme zůstat na té výši, pokud ne, tak eh, mnoho úkolů realizovatelných nebude. Tady si myslím, že v rámci diskusí s radou my jsme na jedné straně. Já bych ani neřekl s radou, ale spíše s některými členskými státy. Mnoho členských států je na naší straně, nebo již dnes chápou, že je nutné poskytnout eh, příslušné prostředky. A ten fond pro spravedlivou transformaci, jak se o něm hovořila, Tady si myslím, že pokud rozpočet dobře přizpůsobíme, tak ho z něho ufinancovat můžeme. Také Sustainable Europe Investment Plan, tedy plán pro udržitelné investice v Evropě, i toto je realizovatelné podle mne. Jedna věc je velice důležitá. Musíme mít jasně nastavené priority a velmi přísně, striktně se jich držet. Tedy je třeba jít cestou priorit, eh, priorit které si velmi přesně a přísně nastavíme, pokud se toho bude držet, tak ty věci realizovatelné jsou. A druhá věc, reporting, výkaznictví, indikátory. I zde musíme pracovat velmi přesně a tam, kde je to nutné, to ještě e, zpřísnit, tak aby například naše opatření v oblasti klimatické akce mohly být provedi- realizována tak, jak to plánujeme. Ale možná k tomuhle tématu se ještě vrátíme později. Follow-up? doplňující dotaz? El problema es que si fijamos prioridades... Al... Ano, pokud si ovšem nastavím priority a pak se podíváme na priority členských států, komise a parlamentu a sečteme je a nebude k dispozici dost peněz, tak to nevychází. Já doufám, že pomůžete parlamentu tak, abychom mohli s radou vést dobrá vyjednávání. A pak ještě genderová tematika. Co se týče ukazatelů, jsou tam, eh, máte nějaký záměr či plán specifický pro to, abyste eh, vyvinul specifické ukazatele, které nám zobrazí i udržitelnost? aby vlastně ta genderová, ten genderový rozměr byl udržitelný. To je vlastně také jeden z našich požadavků. A paní nově zvolená předsedkyně nám to přislíbila. Odpověď ano. Já to chci, chci zde již předem slíbit. Pojedu do všech hlavních měst a tam prioritně zejména do těch, kde ty země řekly, že chtějí nízký rozpočet a budu jim vysvětlovat, co to znamená, jaké konkrétní dopady to bude mít. Budu také hovořit s veřejností, abych nalezl nějaké spojence. A e, budu vysvětlovat těm, těmto hardlinům, těmto zemím, že obla, opatření v oblasti klimatu, hranic a tak dále jsou možná pouze v případě, že budeme mít dost prostředků. Co se týče té genderové rovnosti, tady máme ten výkonnostní rámec, ve kterém jsou také genderové ukazatele, jako například Erasmus v oblasti vědy, a jsou i další. Říkám zcela otevřeně, pokud eh, v této oblasti budou nějaké deficity, které zjistíme v rámci každoroční review či přeskonu v polovině období, tak to samozřejmě budeme muset přizpůsobit. Děkuji. A nyní Valerie Heja za Renew. Monsieur Hahn, je suis... Pane Hahn, já sedím tady. Já bych se chtěla vrátit k jedné zásadní otázce pro Evropský parlament. Už tady o tom byla zmínka, týká se to vlastních zdrojů. Komise předložila několik návrhů, eh, jak zajistit vlastní zdroje, například eh, tím, že se budou obchodovat emisní povolenky anebo zdanění plastu, nebo, jak říká předské komise, také uhlíková daň na hranicích. Evropský parlament už má svůj návrh z roku 2018. Na radě tato diskuze je velmi opatrná nebo neexistující. A teď jde o to, jestli je možné Eh, tady vytvořit vazbu mezi souhlasem parlamentu s zavedením těch vlastních zdrojů. To si bude vyžadovat eh, velmi velké úsilí. Já se vás chci zeptat, které členské státy brzdí zavedení těch zelených vlastních zdrojů a za druhé, jaké argumenty eh, budete předkládat, abyste je přesvědčil a upřímně řečeno, jste schopný vyvinout tlak na radu, aby tato zásadní věc pro budoucnost Evropské unie se konečně vyřešila? Also, ähm, <clears throat> jak už jsem řekl, na začátku, respektive v odpovědi na první otázku, jsou tu návrhy týkající se nových vlastních zdrojů, které už jsou předmětem politické diskuze. Jako první bych rád uvedl tu daň z igelitových, z plastových tašek. Na tom už schoda víceméně je je Polsko je jediná země, která ještě trochu váhá, pokud eh, nejsem špatně informován, ale to bychom měli překonat. Druhá věc. Větší podíl na stávajících aukcích povolenek. I této věci už ty diskuze pokročily poměrně dobře. A kromě toho je tu ta naprosto konkrétní myšlenka rozšířit systém ETS i na další oblasti, například na oblast letecké nebo námořní dopravy. I tady, tedy podle informací, které mám, převládá v radě víceméně otevřenost. Pokud jde o CTB, to znamená ta myšlenka, že by se odváděla daň, eh, že by ji tedy odváděly nadnárodní podniky ze svých eh, eh, příjmů, tak tady tedy převládá velká zdrženlivost, především ze strany některých členských států a já se domnívám, že tedy musíme předložit nový návrh do budoucna a to, o čem hovořila kandidátka na předsedkyni komise, tak, takže ty přeshraniční e, odvody, to je to, co, na co naráží na velké e, překážky, ale musíme se nejprve podívat na to, jak to tedy nějak operativně zvládnout. Když to mám schrnout, tak si myslím, že ty věci, které je možno krátkodobě dořešit, to je e, tedy ETS a všechny s tím zpěté otázky a potom ještě ty igelitové tašky. Děkuji, doplňující dotaz. Je vous remercie. Pardonnez-moi, mais... Děkuji vám, omlouvám se, ale vy jste úplně nepověděl na moji otázku, pane Hane. Eh, Zmínil jste Polsko, dobře. Bez pochyby jsou tu i jiné členské státy, které to brzdí. A já si myslím, že je důležité osvětlit i, jak vypadá rozložení sil v této oblasti. Vy jste v tom úvodním prohlášení hovořil o tom, že postoj parlamentu musí být silný, že Není možné vyslovit souhlas s výsledným finančním eh, rámcem bez dohody o vlastních zdrojích. Pokud jde k blokádě, máte nějaký plán, jak dále postupovat, nějaký kompenzační plán, tak aby bylo možné chránit konečné příjemce eh, evropských fondů. Ta vaše písemná odpověď v tom smyslu nebyla úplně přesvědčivá. A ještě následující otázka. Můžete nám dnes eh, dát záruku, že předložíte nějaký takový podobný plán, abyste chránil tyto programy. A teď nemluvím o článku 312. Eh, bude potřeba eh, eh, vyjasnit si tyto záležitosti, aby byly chráněni příjemci evropských prostředků. Ještě jednou, abychom si rozuměli. Vy eh, jste se mě ptala na nové vlastní zdroje, na ty nové, na ty, co eh, tedy byly k tomu přidány. Ten návrh komise tedy počítá s tím, že podíl vlastních zdrojů na celkovém rozpočtu ze současných 28% stoupne na 35%. To je první věc. Druhá věc. Eh, není problém s těmi hodinami? Nezapomněli jste to vynulovat? Dobře, děkuji. Protože ta druhá věc je velmi důležitá. Měli bychom se soustředit na jednu věc, a sice na to, abychom společně prosadili víceletý finanční rámec, abychom ho dojednali. Ty nouzové plány, plány pro mimořádné operace nebo situace, to je podle mě poslední instance. Když se nepodaří dospět k dohodě v přiměřené době. Já osobně učiním všechno, co bude v mých silách, abychom tedy v té přiměřené době, a tím myslím během zimy, eh, pozdní zimy, dospěli k výsledku. Já si myslím, že není vhodné, abychom už nyní přicházeli s nějakým plán, plánem B a časově ho fixovali, pokud zatím eh, tady nebyl dostatečný tlak v těch jednáních a je to tak, že pokud uděláme návrh mimořádných opatření, tak budeme aktivovat eh, celý ten institucionální cyklus, to znamená, že parlament a rada k tomu eh, přijdou se svými vlastními stanovisky a to nás v podstatě bude odvádět od hlavního cíle, a sice od toho, abychom prostě dokončili a schválili víceletý finanční rámec. Zároveň by to mimochodem znamenalo, že všechny ty cíle, které sledujeme, to znamená to, že chceme investovat více do boje proti klimatickým změnám, do ochrany vnějších hranic, že to všechno se posune minimálně o rok. Takže já vás prosím o jednu věc. E, prosím vás, abychom se všichni soustředili na to, že dojednáme víceletý finanční rámec, že to dokončíme. A e, ta mimořádná opatření by měla být skutečně až poslední instance. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji. Ani nyní tedy Rasmus Andresen za zelený. Budu hovořit německy. Vážený pane Háne, lidem dělá starost zejména klimatické krize a vymírání druhů a to je podle mě asi jedna z největších výzev naší doby. Na tom se jistě shodneme. Musíme učinit mnohem více pro to, abychom zastavili klimatickou krizi. My zelení se domníváme, že to pouze půjde v případě, kdy jinak stavíme naše veřejné rozpočty a také změníme náš finanční systém. Nebude stačit zůstat o jedné jediné politiky. Je třeba, abychom k tomu přidali další nové kroky. Konkrétně se vás tedy ptám, jaké návrhy má? máte v této oblasti a jak je chcete přetavit do víceletého finančního rámce a zda jste ochoten jít na těch již dohodnutých 25% těch investic do klimatu v rámci VFR. Nebo těch 25% nebude stačit. A zcela konkrétně, byl byste ochoten eh, se podrobit požadavku, aby jsme vytvořili Evropský fond pro ochranu přírody, který by přispíval k tomu, aby se zastavilo vymírání druhů? Ano, současná komise pomocí svého návrhu již tedy předložila návrh, který má v sobě proces to pro klimaticky relevantní výdaje, je to o něch 25%, což již je navýšení. A je to navýšení o 25%, pokud to srovnáme se současným víceletým finančním rámcem. Je to ambiciozní, ale dávám vám za pravdu. Není, není to, ne, nemůže to stačit, nemůže to být vše. Nejdříve je ale důležité, že jsme vůbec schopni mít o něch 25% a realizovat je v rámci různých programů. Například v oblasti zemědělství. Tam je naplánováno, že 40% prostředků v zemědělské politice bude věnováno klimatickým změnám. Ve regionálním fondu 30%, ve fondu pro výzkum 35%, sousedství, rozvoj, mezinárodní spolupráce, tam je to 25%, fond soudržnosti 37%, CEF 60%, tedy nástroj pro propojení Evropy. Takže je tam naplánováno skutečně mnoho věcí. A nyní jde o to, abychom to realizovali pomocí konkrétních programů, buď prostřednictvím přímého řízení, nebo prostřednictvím sdíleného řízení. Je třeba si to tedy jasně nastavit v konkrétních programech a to bude předmětem diskuzí příštích měsíců proto je také třeba, abychom co možná nejrychleji měli dohodu na novém víceletém finančním rámci, abychom měli potom základ pro odpovídající odvětvová nařízení a na základě těchto nařízení mohli přijít přímo k programování. Já jsem byl tedy komisařem pro regionální záležitosti a už jsem například zažil, že jsme teprve dva týdny přes vypršení víceletého rámce měli odpovídající legislativu k dispozici a celá absorpce, celé čerpání programu se nám potom oddálil až o dva roky. To by tedy nyní nebylo vhodné. Máme ambiciozní cíle, musíme je rychle realizovat. Za je na to možné vytvořit nějaký nový specifický fond, to bude předmětem budoucích diskuzí. Já jsem o to, abychom zejména využili ty již stávající možnosti v tom smyslu, že budeme mít strechně nastavené programy a priority. Pokud to nebude fungovat a pokud se potom shodneme všichni na tom velkou většinou, že třeba přistoupit k nějakým přizpůsobením, tak já jsem ten první, který to podpoří. Doplňující otázka, děkuji. I když si nedomnívám, že jste konkrétně odpověděl, tak vaše slova určitě v sobě nesou informaci, nesou. Otázka investic, otázka toho, jak tedy budeme nyní vynakládat naše peníze, otázka z toho, zda náš rozpočet je již nyní šetrný vůči klimatu, nebo zda by měl být ještě šetrnější. K tomu eh, samozřejmě patří také podpora fosilních energií, která se odráží v evropském rozpočtu prostřednictvím konkrétních projektů. Mnoho podniků ale již opouští investice, které podporují fosilní energie. Navzdory tomu náš rozpočet není dost dobrý v této věci. Někdy podporujeme i projekty, které se týkají uhlí. Je, účastní se toho i německý energetický koncern RWE a také Evropská lobistická organizace pro uhlí dostává peníze z evropského rozpočtu. Proto se vás ptám, jste ochoten byt vytvořit nějaký nový program v rámci evropského rozpočtu, který zajistí, aby se z evropských prostředků již nepodporovaly fosilní energie? Ano, tak to je přesně cíl toho Fondu pro spravedlivou transformaci, abychom podpořili právě ty regiony, které mají vysokou zátěž emisí CO2 kvůli tomu, že se tam energie vyrábí z uhlí. Chceme právě těmto regionům pomoct, aby přestali vyrábět energie z uhlí a začali vyrábět energii jiným způsobem nebo si věnovali nějaké jiné ekonomické činnosti, což by samozřejmě také znamenalo, že je třeba tam dát peníze i z Evropského sociálního fondu pro vzdělávání pracovníků, přeškolování, trénink. Někdy také často takovéto elektrárny jsou v místech, kde je intenzivní důlní činnost uhlí, takže tam bude také třeba se věnovat přeškolování těch horníků, pracovníků. I to je otázka toho fondu pro spravedlivou transformaci, ale on sám nebude stačit. Ještě jednou opakuji, potřebujeme precizní programy, například v oblasti strukturálních fondů a kohezního fondu a tímto způsobem můžeme dosáhnout mnohé z těch cílů, kterých jste zmiňoval a je to správně. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že musíme být eh, rozhodně důslední, abychom nepodporovali rozporuplné věci. Okay. Um, Joachim Kus, ID. Okay. Joachim Gus, ID. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. I já budu hovořit německy, vážený pane Háne. Nechci od vás víc peněz, naopak. Ehm, mě eh, trápí něco jiného. Já jsem teď eh, ve výboru pro rozpočet a pro kontrolu rozpočtu a neustále jsem se setkával s problémem, že jsem zjistil, že spolupráce mezi parlamentem a radou je velmi chabá. Mohl bych to ukázat na jednom příkladu. Udělení absolutoria, které je tedy eh, předepsáno, je to článek 261 eh, jednacího řádu, eh, to absolutorium nebylo již 9 let uděleno. A já se ptám, jaká opatření chcete přijmout, abyste tuto velmi špatnou spolupráci zlepšil nebo změnil, aby proces udělování absolutoria byl do budoucna zajištěn. Děkuji. Jde vám o zrychlení procesu udělování absolutoria. Mně jde o to, aby se vůbec konal, protože devět let nebylo radě uděleno absolutorium. Radě? Aha. Já vám přišlu ten článek 200, 261 eh, Usnesení parlamentu tedy schválí veškeré příjmy a výdaje Unie. A Unie z, e, obsahuje všechny instituce. O to jde. To znamená, že my musíme udělit absolutorium i radě. Tak to jste mě teď dostal. To jste mě teď dostal. To vám musím přiznat. Ale musím se s tím seznámit. Je to nepřijatelné. Já jsem se velmi intenzivně zabýval absolutoriem komise. Tam se tedy ty věci změnily k lepšímu velmi podstatně. Na to můžeme být společně hrdí, protože je to výsledek velmi intenzivní spolupráce s výborem pro kontrolu rozpočtu. A pokud jde o radu, tak Eh, já jsem zodpovědný za celý rozpočet, to znamená, že se nebudu zdráhat vstoupit do intenzivních jednání, tak abychom této eh, situaci učinili přítrž. Doplňující dotaz? Krátký doplňující dotaz. Vy jste řekl, že chcete tedy udržet čistý štít komise. Několikrát jste řekl, že, by jako kom, že byste jako komise měli jít příkladem a proto mi hodně záleží na tom, pokud to berete vážně, tak uh, se vás si ve vší vážnosti zeptat, jak tedy ten čistý štít komise chcete zachovat, když se dějí takové věci, které jsem právě popsal. nemůžete být advokátem daňových poplatníků, když sami v podstatě nedodržujete zákony, které jsme přijali a pravidla právního státu. A proto vám to tedy kladu na srdce, abyste v tom něco učinil. Jetzt. Also, point taken. Ich... Ano, beru na vědomí. Budu se tím zabývat. Ve všech těchto věcech je velmi důležité, abychom získali i podporu veřejnosti, abychom na ty věci upozorňovali, protože eh, pro obyčejného daňového poplatníka to bude také nepochopitelné a já doufám, že se nám tedy eh, co možná nejdříve podaří dospět k nějakému řešení. Děkuji a za EKR bude mít slovo pan Bohdan Žonča. Děkuji vám, pane komisaři, tady sedím. Jsem z Polska, takže budu mluvit polsky. Chtěl bych se vrátit k některým otázkám, které už tady zazněly. České komise von der Leyen řekla, že budou potřeba velké investice v těch oblastech, které budou přecházet na nové technologie. A proto se vytváří ten eh, fond pro spravedlivou eh, tranzici. Vy ve vašich písemných odpovědích také říkáte, cituji, že vidíte potřebu pro legislativní návrhy pro právě tento fond, který by měl zajistit plnění klimatických cílů. Jde o čisté investice a mě by tedy zajímalo, kdybyste nám mohl říci něco více o tomto fondu a jakým způsobem se budou přidělovat prostředky z tohoto fondu. Cíl tohoto fondu je ještě jednou to zopakuji, eh, v tom, že regiony, které buď vzhledem ke eh, zátěži své eh, produkce, která emituje CO2, jsou tím obzvláště postiženy, nebo v regionech, které tam mají průmysl, který emituje CO2 a tím pádem tím také trpí, tak pro ty je určen právě tento Just Transition Fund s tím, že ten průmysl, který vypouští velké množství CO2, buď se musí modernizovat nějakými modernějšími technologiemi, aby se snížil, eh, snížily ty emise, anebo aby se ten průmysl nahradil jiným. Ale musí to být doprovázeno sociálními opatřeními, přeškolováním a tak dále. A to eh, je to určeno také pro energetický sektor, vyštění se na to prostředky. A to je také o to, jak to garantovat členským státem tuto podporu, aby se eh, do toho pustili. A pokud bude potřeba k tomu eh, přijmout ještě nějaká regulační opatření ve členských státech například, eh, aby v těch daných regionech se upravila ta eh, otázka státní pomoci, tak je možné tím stimulovat patřičné investice, urychlit ten investiční proces a tím pádem by to mohlo sloužit jako katalyzátor pro určité kroky, které by těmto regionům pomohly ten fond sám o sobě stačit nebude, protože prakticky ve všech regionech Evropy jsou eh, velké potřeby investiční, jak eh, naplnit ty klimatické cíle a proto ten fond určitě nebude eh, stačit na všechny investice v regionech. Eh, na to jsou i další eh, evropské fondy, strukturální, eh, kohezní a tak dále. Ale zejména na ty se bude zaměřovat tento fond. Máte doplňující otázku? Děkuji vám. Takže jde o čisté investice, to rád slyším, ale mám ještě jednu věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Včera jsem poslouchal slyšení Elizy Ferreira, která je jmenovanou komisařkou na, za SAD a ta mluvila o oblastech s nízkou hustotou osídlení. Jsou to třeba Karpaty, krásné hory, které jsou na hraniční oblasti několika zemích. A dovedete si představit podporu infrastruktury třeba právě v Karpatech, třeba silnice ze severu na jih, eh, která vede podobně jako, eh, která by vedla podobně jako ve Finsku. Právě přes toto pohoří eh, je to na hranicích několika zemí a tady je ta infrastruktura velmi potřebná, protože by to mohlo vést k rozvoji tohoto velmi krásného koutu Evropy. Tady vlastně voláte pro makro regionální strategii pro Karpaty. Eh, na to bych se musel podívat, jestli eh, něco takového je možné, ale dal jste mi jedno heslo, které je podle mě velmi důležité, a sice to, že tady jde o ty novější členské státy. A na tom hledu bych chtěl říci, že musíme investovat do železnice. Pokud mě potvrdíte ve funkci, tak eh, by bylo dobře, kdyby se investovalo tady do vysokorychlostních železničních tratí, které by mohly nahradit eh, ty levné lety na krátké vzdálenosti, protože to samo o sobě by mohlo na pomoci plní klimatických cílů. To má velkou relevantnost, když lidé přejdou z používání eh, letadel na železnici. Takže Takové konkrétní opatření se dovedu představit a to bychom měli upřesnit v těch našich strategických plánech, kde bude to muset být jasně vysvětleno. A myslím, že na základě toho by mohla vzniknout řada smysluplných projektů. Děkuji, tím končí první kolo otázek. Teď přejdeme k druhému kolu. Stejná pravidla. A jako slovo má slovo Siegfried Murešan za EPP. Ne, teď se pan předseda omlouvá. Došlo přehlédnutí. Ještě má slovo za GUE Elena Kuntura. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit řecky. Pan Háne, politika soudržnosti Evropské unie slouží pokrývání konkrétních potřeb a totiž potřeby podporovat nejslabší regiony, posilovat je a stabilizovat aby konkurenceschopně úspěli na vnitřním trhu bez hranic. Proto je třeba změnit eh, vnitřní trh, je to nutné. Vy jste byl členem již minulé komise a tehdy jste navrhl, aby se prostředky pro kohezi snížily o 10 Domníváte se, paně Háne, že politika soudržnosti už není oprávněná a pak, když ne, zajistíte na komisi, aby nedošlo ke škrtům v oblasti politiky koheze a další vědru, dalším VFR je třeba zajistit i dosažení našich klimatických cílů. Jak to s tím vypadá? Je třeba, aby ta zátěž eh, při dosahování byla rozdělená na všechny stejným způsobem. A ti, kteří mají větší uhlíkovou stopu, tyto oblasti je také třeba zohlednit. Jakým způsobem chcete eh, specificky zohlednit potřeby právě těchto skupin? A jak s tím souvisí Fond pro spravedlivý pro spravedlivou transformaci. Já jakožto bývalý komisař pro regionální otázky jsem měl to potěšení ten dočasně opět být eh, regionálním komisařem ten škrt to není 10%, to je méně, ale každý škrt bolí. Každý by raději měl více peněz. Ale my jsme se na této komisi eh, rozhodli po dlouhých vyjednáváních, že chceme zmodernizovat víceletý rámec. A pak je tedy potřeba vytvářet kompromisy. Kompromisy, abychom, pokud chceme dát více peněz například na výzkum, pokud chceme vynaložit více v oblasti sousedství pro naše sousedy, tak, abychom současně tímto posílili samotnou Evropu. Pokud chceme více investovat do klimatu, tak musíme naše prostředky převrstvit. A na druhé straně máte naprostou pravdu. Cílem politiky soudržnosti je posílit právě ty slabé regiony. A tady si myslím, díky bohu je velmi pozitivní vývoj. I to se pak musí určitým způsobem odrazit a proto doufám, že nakonec budeme mít spravedlivý a vyvážený návrh, respektive máme, již je předložen a já jsem často poukazoval na potenciál Fondu pro spravedlivou transformaci. A pokud si dobře vzpomínám, jsou tam dva regiony, které jsou v Řecku. Jeden z těch regionů je, myslím, Peloponés. A ti budou mít přímý profit z tohoto fondu za předpokladu, že přijdou s konkrétními projekty. A já jsem přesvědčen o tom, že i řecká strana odpovídající konkrétní návrhy projektu předloží. A smysluplně se bude snažit využít tyto prostředky tak, abychom mohli jednoznačně zredukovat emise CO2. Doplňující otázka? Vážený pane Háne, nyní bych ráda hovořila o cestovním ruchu. Evropská unie je celosvětově nejdůležitější destinací. Je a cestovní ruch je katalyzátorem pro celé další důležité oblasti ekonomiky. 10% evropského hrubého domácího produktu, cestovní ruch, miliony pracovních míst, je to důležité zejména pro odlehlé oblasti a ostrovy, kde není možné provozovat jinou ekonomickou činnost. Parlament důrazně požadoval, aby ve víceletém rámci byla částka věnovaná právě oblasti cestovního ruchu. Abychom ale předcházeli nedorozumění, nám tady nejde o financování soukromých podniků. Ti dostávají peníze prostřednictvím jiných evropských fondů. Potřebujeme evropskou politiku cestovního ruchu, aby mechanismus pro zvládání krizí pro destinace, které například mají problémy s extrémními povětrnostními podmínkami v důsledku klimatických změn. V posledních letech jsme měli mnoho kriz, krizí, i krizi prchlickou, ale stále je třeba myslet na to, že je třeba zajistit zachování pracovních míst. Pane Háne, co si myslíte o terorismus? Jaký je význam terorismu pro ekonomiku a zaměstnání, tak jak je to tak, skutečně takové, jak se o tom hovořím a eh, hodláte i na toto do víceletého rámce zaintegrovat eh, prostředky? Stejně jako vy, pocházím ze země, která má velký sektor cestovního ruchu, na kterém je značně závislá finančně. A právě jste říkal, že cestovní ruch je asi třetím nejsilnějším ekonomickým odvětvím v Evropě a my musíme učinit vše, co je v našich silách, aby se oblast cestovního ruchu vyvíjela nadále pozitivně. Těch výzev je mnoho. Existují destinace, které si stěžují na to, a naopak, že je tam příliš mnoho turistů, že jsou přetížené. I zde je třeba zvolit udržitelný přístup s našimi vlastními turistickými destinacemi a chránit tak i zájmy našich vlastních občanů. V jisté době, když jsem byl ještě komisařem pro regionální otázky, jsem se tomu velmi věnoval a tehdy jsem musel přesvědčovat částečně i svůj tým, své spolupracovníky, že třeba investovat do cestovního ruchu. Cestovní ruch ale není eh, v evropské příslušnosti. Ale co se týče z perspektivy politiky podpory. Tady si myslím, že strukturální prostředky by mohly zde sehrát důležitou roli. Vzpomínám si dobře, že například Řecko dostalo značné prostředky pro to, aby mohlo učinit své destinace atraktivnějšími a udržitelnějšími. Tak tomu bylo a bude tomu tak i v budoucnu. Pokud jednotlivé členské státy si to budou i takto přát. My budeme pouze dbát na to, aby investice do této oblasti byly opětovně propojeny s našimi klimaticky relevantními cíly. A tady jsou obrovské možnosti, jak můžeme k těm věcem přistoupit inteligentně a inteligentně je uvést v soulad. A teď už skutečně končíme první kolo otázek a začínáme kolo druhé, ale dříve než předám slovo panu Murešanovi, tak eh, vás prosím, abyste dbali na vyhrazený čas. Máme již čtvrthodinové spoždění, takže Prosím, držte se těch minutových slotů pro otázky a dvouminutového slotu na odpověď. Pan Murešan, EPP. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vítejte tady v parlamentu. Pokud dostanete naše potvrzení povedete práci eh, na sedmiletém, víceletém finančním rámci a na pětiletém rozpočtu Evropské unie. O VFR už bylo mnohé řečeno, proto bych chtěl hovořit o každoročním rozpočtovém postupu o právu parlamentu. Eh, zkušenosti ukazují, že eh, rada nechce vyjednávat s parlamentem teprve až v posledních dnech rozpočtového postupu, což zatěžuje ten interinstitucionální proces a vede to také k nějaké vnímání, že je tu nějaký problém. Eh, v roce 2018 jsem byl tedy všeobecným zpravodajem, byla tam také eh, zdrženlivost ze strany rady a proto se vás ptám, jestli jste ochoten vyzvat radu, aby začala jednat dříve a kromě toho bych se vás rád zeptal na vaši zkušenost ministra, co se s tím dá dělat. To je jedna věc. A druhá věc, pokud pozice parlamentu a rady se děl, liší, tak potřebujeme komisi jako eh, mediátora. Jste ochoten tedy vyjednávat vyjednávat eh, eh, nebo být mediátorem mezi eh, radou a parlamentem, protože vždycky to bylo tak, že komise v minulých letech říkala něco jiného a parlamentu a, parlamentu a radě. Takže na to se vás chci zeptat. Děkuji. To je velká výzva. Ale pokusím se učinit všechno, co je v mých silách. Rád bych připomněl zkušenost z minulých deseti let. Já jsem se snažil být mediátorem, předkládat řešení, většinou jsem eh, slíbil méně a snažil se splnit víc a to bude konec konců můj přístup i nyní, i eh, během nadcházejících pěti let bych chtěl zvolit tento přístup. Naprosto chápu, že nejste spokojeni, naprosto chápu vaši nespokojenost eh, pokud se podíváme na dokumenty a zprávy, tak zjistíme, že ta situace je skutečně neuspokojivá. Uh, Pokud máte nějaký časový plán a ne e, využije se té lhuty a nakonec se to prohlásí za hotovou věc, tak to není dobré. Takže já bych se chtěl takové situaci vyhnout, chtěl bych e, zorganizovat různé schůzky, tlačit na různé schůzky, ale snažit se také o to, abychom zjistili, jaké jsou technické otázky, které jsou ty technické otázky, které je možno vyřešit rychle a co jsou naopak ty vysoce politické záležitosti, které už eh, nelze vyřešit tak rychle, abychom tedy eh, skončili pouze s dvěma, třemi hlavními body, které eh, tedy jsou ty nejspornější nebo které rada či parlament nejvíce spochybňují, tak abychom tedy mohli využít těch tří týdnů, abychom mohli dospět k dohodě. Já vám nemohu slíbit, že to bude fungovat, ale eh, buďte si jistí, že proto učiním všechno, co bude v mých silách, protože ani pro mě a pro můj tým není ta situace uspokojivá, tak jak to bylo ku příkladu v loni. Doplňující dotaz? Velmi děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Na eh, začátku příštího VFR budeme stále být stále svědky eh, plate příjemců z minulého VFR, protože je tady malá rychlost, se kterou tedy zastávají, eh, začínají projekty v oblasti eh, politiky soudržnosti. My zkrátka také musíme být schopni eh, zaplatit naše faktury co možná nejrychleji. Proto se vás ptám, co jste ochoten udělat pro to, abychom minimalizovali spoždění těch plateb pro konečné příjemce. A další otázka, jaká je vaše zkušenost? Eh, co by komisaře pro regionální politiku. Jak se můžeme poučit z toho dosavadního vývoje, tak aby na počátku víceletého finančního rámce hned byla poměrně vysoká absorpční eh, schopnost, tak abychom tedy nepřesouvali ty věci až na konec eh, toho období. Já mám bohužel na odpověď pouze jednu jedinou minutu. Pokud jde tu první, o tu první věc, tak díky parlamentu, díky tvrdému vyjednávání z loňského roku jste do toho zavedli nástroj eh, pro pružnost a já si myslím, že tento nástroj pružnosti tady je možno využít v případě omezení pladeb. To je jedna věc a ta druhá věc. Eh, to, co říkáte, je tedy další důkaz a příklad toho, že potřebujeme rychlou dohodu o VFR, protože v loňském roce to bylo tak, že rozhodnutí bylo přijato až dva týdny před koncem lhůty a to způsobilo to takzvané spoždění, protože trvalo několik měsíců, než se domluvily sektorové programy a v důsledku toho tedy došlo ke spoždění v programech. Čím rychleji budeme, a proto na to tak tlačíme, čím rychleji budeme postupovat, tím rychleji budeme schopni přistoupit k rychlejší implementaci. A přibližovat se našim politickým cílům. Další příklad je to, že bychom se měli tedy co možná nejvíce, eh, co možná nejvíce soustředit na to, abychom dokončili eh, dohodu o VFR. Elizabeta Gualmini, eh, SAD. Já bych se chtěl vrátit k otázce revize vlastních zdrojů. Vy jste o tom hodně hovořili a chápete, že to je pro nás důležité téma. Paní Ursula von der Leyen ve svých eh, pokynech eh, hovoří o například možnosti zavést digitální daň, čímž by také se zlepšila daňová spravedlnost, anebo uhlíková daň, to je jedna z možností, kterou jste zmiňoval i vy. Takže i ta digitální daň by mohla být eh, spojena s tímto eh, tématem. Opravdu si myslíte, že tyto dvě konkrétní daně by mohly být eh, jednou z, jedním z těch vlastních zdrojů, tak jak to komise navrhovala ve svém sdělení před rokem? Ano, eh, mohla a mělo by to být přidáno k těm možnostem. Z toho, co jsem četl a slyšel, tady panuje otevřenost vůči přeshraniční uhlíkové dani. Je to koncepce, která se teď hodně v Evropě šíří. My pro ně máme, pro ně máme velkou náklonost, ale musíme dále zvážit, jak by měla být nastavena taková daň a jak by se měla prakticky vybírat. Takže k tomu já se stavím, stavím víceméně kladně. Jak už jsem říkal v minulosti, eh, panuje tady větší neochota u té digitální daně mezi členskými státy, ale nemyslím, že bychom měli to hned vzdát, protože by to nebylo spravedlivé, kdyby velké mezinárodní společnosti Bylo by nefér, kdyby velké mezinárodní společnosti unikly placení daní Možná, že bychom měli redefinovat ten možný přístup k tomu. Nesmíme to tedy vzdát. A můžeme-li eh, díky tomu vybrat zdroje, tak by se potom měli zaměřit na financování těch klimatických opatření. Doplňující otázka. Děkuji. A pořád eh, k těm Eh, vlastním zdrojům. Je to možná spíš kulturní věc, pokud by se nám podařilo zavést evropské vlastní zdroje na a musí to být propojeno i s příspěvky vyplývajícím z toho hrubého národního příjmu, tak by to možná vedlo k europeanizaci eh, daňové oblasti. Nemuseli bychom pořád říkat členským státem, chceme od vás více peněz. Oni Eh, samozřejmě jsou neochotní je poskytnout, ale možná, že bychom tím mohli vytvořit eh, příjmy, které budou přímo navázány na politické priority nových evropských institucí v těch příštích pěti letech. Takže se ptám, jestli eh, budete pracovat na tomto přístupu a já si vážím té vazby, kterou vy děláte mezi, eh, mezi vlastními zdroji a těm jednáním u CETem finančním rámci. Já prvně souhlasím s tím, co jste říkala. Ehm, vy v ideálním světě by se postupně navyšoval celkový rozpočet a ty celkové vlastní zdroje, ale nemělo by to vnímáno jako kompenzace jedno za jedno, spíše by mělo docházet k postupnému navyšování ale současně s tím by se měl snižovat ten příspěvek českých států na základě HNI. A pak eh, tady není jenom ten finanční aspekt, ale jde trochu i o změnu myšlení, protože já bych rád překonal to rozdělování na čisté pláce a čisté příjemce mé vlastní zemi se většina daní vybírá na celostátní úrovni a e, regiony vlastně ani přece, přece nevyznají v tom, kdo platí více a kdo platí méně. A já si myslím, že by to bylo ideální, kdyby e, se tak nerozlišovalo mezi tím, kdo platí a kdo přijímá. A současný komisar pro rozpočet Ettinger vždycky říkal, že to rozlišování na čisté a čisté pláce a čisté příjemce už není úplně relevantní, protože ti příjemci, eh, pardon, ti pláci velmi často mají eh, jasný finanční prospěch z těch svých eh, investic. Děkuji Olivier Šaster za Renew. Děkuji, pane předsedo, pane nominovaný komisaři. Vy jste hovořil o dodržování právního státu. Pro nás je důležité, a myslím, že i pro většinu evropských občanů, aby v Evropská unie měla nástroj, který by zajistil správnou, správné provádění evropských hodnot, ale neexistuje žádný mechanismus rychlé reakce. Evropská komise mimochodem v tom příštím rozpočtovém kontextu tam navrhuje ochranu finančních zájmů v případě obecného porušování pravidel právního státu s tím, že by tam byly zavedeny finanční sankce. Vy jste hovořil o ochraně evropského rozpočtu v této souvislosti. Mě by zajímalo, jestli se formálně můžete zavázat, eh, zavést tento mechanismus, který byl velmi efektivně a rychle zareagoval v případě rozsáhlého porušování eh, pravidel právního státu. Je evidentní, že je potřeba to přijmout kodecizí, takže mě by eh, zajímalo, jakou iniciativu byste mohl vyvinout a jaký by to mělo časový průběh. A vzhledem tomu, že tento mechanismus by měl eh, vyplývat eh, z konkrétních článků finančního nařízení, tak by mě zajímalo, eh, jak by to mělo být strukturováno. Měl by to být článek 70, 61 nebo 63, kde je popsán mechanismus přerušení plateb v případě vážných porušení pravidel. Um, co se týče finančního nařízení, to je článek tedy 61, který v rámci eh, toho nového finančního nařízení, které se bylo v roce 2018 v srpnu, tento článek nově vytváří možnost, dokonce pokud je pouze vnímaný konflikt zájmu, nějak je možné tady přistoupit k finančním korekturám a ty peníze musí být vráceny. Ale já mám pocit, že vy jste spíše myslel tu, naš, tu myšlenku, abychom my společně měli nějaký mechanismus právního státu, který bychom zavedli společně. A to je pro případy, že jsou, budou vážné nedostatky v oblasti právního státu v nějakém členském státu a v důsledku toho je vlastně ohroženo řádné používání evropských peněz respektive není zajištěno. V takovém případě ano, by mělo dojít k takovému postupu, k takovému mechanismu, ale nemá se to chápat jako trest. Mělo by se to chápat jako ochrana evropských peněz, tak, aby pokud jisté předpoklady nejsou dodrženy ze strany zprávy členského státu a tak dále, aby prostě došlo k tomu, že budou eh, provedeny finanční opravy. Příklad. Pokud například existují nedostatky při vybírání DPH, tak pokud by takovéto, až takovéto pravidlo tedy vstoupí v pratnost, tak v budoucnu bude možnost zasáhnout. A to proto, že část DPH slouží evropského počtu již nyní jakožto vlastní zdroj. Pokud například budou potíže v členském státě či nedostatky při například vybírání podnikové daně, tak nemáme k dispozici žádný nástroj, neboť to nesouvisí s evropským rozpočtem, s evropskými penězi. Jde tedy vždy o to, zda nějaký ten nedostatek má přímý dopad na evropské peníze. Pak budeme mít v budoucnu možnost zakročit. Za předpokladu, že budeme společně úspěšní. Děkuji, děkuji pane komisaři za vaši odpověď. Já jsem ale nic neslyšela o tom kalendáři, toho zavádění, toho nového mechanismu. Ale mám doplňující otázku. Jak eh, hodlá komise zrealizovat eh, takovéto nové nařízení, když současně má vypracovat výroční zprávu o činnosti různých generálních ředitelství, jak je Regi, Agri a Ampel a sama vlastně má tu odpovědnost za to, že bude osvětlovat či upozorňovat nějaké nedostatky členských států. Jak budete tedy spolupracovat s Europolem, s Eurojustem a s Úřadem Evropského veřejného žalosté, aby to bylo vše harmonizované, aby tam byla koherence, aby to dobře bylo propojeno s těmi aspekty demokracie, základní práv a, a právní stát v Evropské unii? Jednak asi narážíte na to, že je třeba zajistit, aby nějaká takováto úprava byla přetavena do formy nařízení, aby to nebylo součástí vyjednávání o víceletém finančním rámci. Já učím vše, co je v mých silách, aby to takto bylo zajištěno. Neboť ano, skutečně, jedná se o něco samostatného, odděleného, co nemá sloužit pouze pro příští víceletý finanční rámec, ale i nad něj. To musí být naším společným sílem, abychom to takto zajistili a pracujeme na tom. Co se týče druhé části otázky. Velmi úzce spolupracujeme s Olafem a Olaf odpovídající útvary auditu v Evropské komisi to je dohromady více než 500 osob, které se zabývají auditem, 350 na OLAFu a 200 až 300 osob na komisi, téměř 400. A tito lidé jsou přesně tam proto, aby odkrývali možné nedostatky. Tím jsem dospěl ke konci svého času a rád vám k tomu u jiné příležitosti poskytnu další detaily. Děkuji Angelika Vincich PPP. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři. Vy jste tady hovořil o tom obtížném časovém horizontu, co se týče VFR. Každé další prodlení eh, představuje riziko pro dohodu na VFR, to znamená, že Rada a parlament se nedohodne včas, ale můžeme také předpokládat, že i my v parlamentu, i když jsme pod časovým tlakem, rozhodně nebudeme souhlasit s nějakým špatným kompromisem. Pokud by nedošlo dohodě na víceletém finančním rámci, tak je ve smlouvách naplánováno, že možná eh, omezeně prodloužit eh, eh, vlastně ten současný víceletý rámec, jeho platnost a určité stropy. To je ovšem možné pouze v případě, že na operativní a legislativní úrovni budou připravena nutná předběžná opatření. To je tedy ten nouzový plán komise. Chce tedy komise již nyní sestavit nějaký nouzový plán? Jak se k tomu stavíte? Pokud ano, slibujete, že takovémto případě přijmete veškerá nutná opatření, pokud tedy by došlo k nouzovému plánu a že tato opatření přijmete včas. Ještě jednou. Mám pocit, že v naší diskusi se to již projevilo. Máme obrovský zájem na to, měli bychom mít, abychom se na víceletém finančním rámci dohodli co možná nejrychleji. Tak, abychom mohli sledovat naše vlastní politické cíle, tedy i modernizaci rozpočtu. Nemůžeme si dovolit nějaké prodlevy ani v oblasti implementace. To by mělo být naším hlavním cílem, na to bychom se měli zaměřit. Říkám zcela otevřeně, komu se musí být připravena na všechny možnosti odpovídající útvary komise. Jistě musí také připravovat určitá nouzová opatření pro případ, že se nám zavčas nepodaří dokončit víceletý finanční rámec. Jak jsem již říkal, My navrhujeme toto. Pokud bychom my přišli s nouzovým plánem, tak tím vlastně zahájíme veškerý ten institucionální okruh, že se tím bude muset zabývat rada, parlament, protože to má platnost návrhu zákona, což by vlastně odvedlo naši pozornost už z toho vlastního cíle, a totiž dohodě na výsledném finančním rámci. Zároveň by to zaměstnalo jisté zdroje na parla- v parlamentu, na radě a na komisi v členských státech, takže já jsem spíš proto, abychom se soustředili a snažili na to mít dohodu o finančním rámci. Samozřejmě z mé strany vám mohu přislípit, že pokud by došlo k nějaké mimořádné v situaci, jistě komise bude připravena. Ale jak už jsem říkal, kdybychom již nyní oznámili, že něco takového připravujeme, či máme, tak bychom veškerý ten tlak na to, aby se víceletý rámec dojednal včas tím způsobem, jak si vypustili. A já opakuji, každá prodleva u víceletého finančního rámce znamená prodlevu při realizaci, já doufám, našich sdílených politických cílů. Dodatečná otázka, ano. Parlament chce, aby v rámci poloviny VFR došlo k obšírnému přeskumu a také k závaznému a zákaz, z, z, právně závaznému přepracování této midterm review protože ještě, nyní ještě nevíme, jaké budou v té době potřeby, které by se právě během tohoto přeskumu měly potom projevit a analyzovat. Jste tedy pro tento požadavek parlamentu a jak budete postupovat v této souvislosti, pokud evropské programy nebudou dosahovat těch žádoucích cílů, či respektive v případě, že prostě nebudou úspěšné. Přeskum polobně podobí naprosto podporuji. Ano, bývalo to, mělo by to být i nadále, je to smysluplné. A my si myslím, všichni jsme toho názoru, že potřebujeme víc flexibility, abychom ani nemuseli čekat na to midterm review, ten přeskum podobně období, ale abychom i hned, když zjistíme, když některé programy nejsou rychle absorbovány, nemají žádoucí účinek, tak se tomu musíme věnovat. Tady je třeba pracovat na těch indikátorech, ale říkám spíše, že méně je více. Ale samozřejmě, pokud takové situaci dojde, je třeba, aby se to přizpůsobovalo již v průběhu rámce, tedy dříve, než dojde k přeskomu v pologině období. Takže tady já rozhodně souhlasím s požadavkem parlamentu, abychom tam měli více flexibility. Děkuji za nezařazené myslav Kolakušič. Děkuji, pane Háne. Během minulých deseti let jste působil jako komisař se dvěma různými portfolii. Jednak e, regionální politika a kromě toho rozšíření. Nyní jste navrhován jako komisař zodpovědný za třetí období a konkrétně za rozpočet. Já se domnívám, že jste proto ta pravá osoba, která nám může poskytnout odpověď na následující otázku. Co můžeme udělat pro to, abychom zajistili, že finanční prostředky z evropského rozpočtu jsou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé členské státy? Uvedu několik příkladů. Eh, od roku 2014 do roku 2018, to znamená během minulých pěti let, Rumunsko a Maďarsko mělo přebytek ve výši 22 miliard euro. Polsko mělo přebytek 51 miliard euro. E, Chorvatsko ve srovnání s těmito zeměmi dostalo 12krát méně finančních prostředků. Jinými slovy 28krát méně než Polsko. Na tom vidíte určité poměry. Až desetkrát více finančních prostředků, které dostávají určití eh, příjemci ve srovnání s tím, co do evropského rozpočtu dávají. A nemůžeme to eh, svádět na absorpční kapacitu. Například Irsko dostalo nebo zaplatilo eh, mnohem více finančních prostředků, než dostalo. Bylo v mínusu. Děkuji. Also, mir ist diese Diskussion já tu diskuzi velmi dobře znám. A v hlavě mám pár čísel. Před dvěma týdny jsem měl u sebe na jednání vašeho premiéra, se kterým jsme také probírali tato čísla. Rozdělení prostředků ze strukturálních fondů odpovídá velmi komplikovaným propočtům. Eh, z 85% je to odvozeno od současné životní úrovně, od zaměstnanosti a v poslední době, alespoň je to tedy současný návrh komise, tam eh, z malé části eh, hraje roli také přijímání, nepřijímání migrantů. Takže to jsou všechno faktory, které v tom hrají roli a z toho potom vyplyne nějaké číslo. Pokud jde o životní úroveň, tak tady vycházíme ze statistických údajů Eurostatu, které byly přizpůsobeny. Pokud to mám zkrátit, tak mohu říci, že všichni musí očekávat příslušné škrty. A to právě proto, že ty země v podstatě plní svůj cíl, to znamená, že dohání životní úroveň, že dohání ostatní z hlediska životní úrovně. A mohu vám říci, že Chorvatsko stále ještě patří k těm zemím Evropy, nebo to řeknu Eh, takhle, je to druhá nebo třetí země co do eh, částky na hlavu, pokud jde o alokace z evropských strukturálních fondů. Já vím, že každé, každý škrt je velmi bolestivý, ale eh, myslím si, že v celoevropském měřítku na tom nejste vůbec špatně, pokud jde o spravedlivé rozdělení těch částek. Doplňující dotaz? Ano, mám ještě krátký doplňující dotaz. Je to principiální otázka. Já osobně se domnívám, že by politické funkce měly být omezeny na dvě funkční období. Jsou to funkce, které nejsou rozhodovány na základě voleb a myslím si, že dvě legislativní období, dvě funkční období by měly stačit. A vy v tuto chvíli začínáte svoje třetí funkční období. Jaký je váš názor na to? Neměla by se eh, ta doba omezit na dvě funkční období? A nebo můžete být komisařem do nekonečna? Já se nechci do té diskuze eh, vměšovat. Já jsem své zemi slíbil, že tady v tomto eh, třetím funkčním období budu ještě pracovat, eh, ať o tom rozhodnou ostatní, ale myslím si, že v politice není na škodu, když můžete prokázat určitou zkušenost a využít ji. Vidíte, že během každých pět let jsem dělal trochu něco jiného, ale vždycky jsem navazoval na určitou zkušenost, kterou jsem tedy eh, nazbíral ku prospěchu eh, občanů. Jistě víte a vědí i mnozí jiní, jak, jiní, jak eh, ti lidé doposud pracovali. Pokud jde o výkon komisařů, tak to si můžete velmi dobře zjistit u někoho, kdo už něco dělal. A pokud ten dotyčný osob, eh, dotyčný i při třetím funkčním období přistupuje ke své práci se stejným nadšením, tak si myslím, že by ho, mu v tom nikdo neměl bránit. Děkuji. A slovo má Monika Vana za zelené. Vyšená? Pane komisaři, my se známe naší práce ve Vídni, takže moje následující otázka vás nepřekvapí. Týká se to genderového mainstreamingu a genderového budgetingu. Děkuji vám za vaše úvodní prohlášení. No, asi víte, že od toho eh, relevantního prohlášení k víceletému rámci už bylo pět let, zatím se nic nezměnilo, nemáme žádnou rozpočtovou strategii, nemáme data o rozdělena na pohlaví eh, v tom rozpočtu. Věci už tady byly zmíněny a stejně tak nám eh, chybí hodnocení dopadu genderového rozpočtování. V svých odpovědích parlamentu, a za to vám chci poděkovat, jste také uvedl důležitost rovnosti mezi pohlavími, ale neříkáte, jakým způsobem to chcete konkrétně implementovat. Takže bych se vás chtěla zeptat, jaké konkrétní kroky uděláte proto, aby eh, genderový, genderové rozpočtování se stalo hm, povinnou součástí eh, přijímání rozpočtu na všech úrovních. Já eh, musím přiznat, mluvíme-li o budoucí kapitole 7 administrativa, tak pro nás je jednoduše se to se podívat, abychom byli přesnější, jak už jsem říkal, 80% našeho rozpočtu. je prováděna prostřednictvím sdíleného řízení. Já chápu vaši kritiku, musíme se na to zaměřit. Bylo by dobře, kdyby naše hodnocení dopadu se zabudovala ta genderová dimenze. A v našem výkonnostním rámci musíme najít nějaké indikátory, které nám ukážou, jak na tom jsme. Musí se to odvíjet od jednotlivých politik, nemůže to všude být úplně stejně, ale já Mám velký zájem na tom, abychom měli více agregovaných dat a díky tomu měli lepší přehled o tom, jak na tom jsme. A na základě toho můžeme dále implementovat to genderové rozpočtování a také to požadovat po našich partnerech. Na to se musíme zaměřit a Společně bychom si na to měli sednout a zjistit, jakým způsobem to je možné. Chápu a souhlasím s tím, že tady máme spoždění, ale eh, velmi to souvisí s tím způsobem, jakým vydáváme prostředky prostřednictvím projektů, které podléhají sdílenému řízení. Doplňující otázka? Děkuji za vaši odpověď, určitě se k tomu ještě dostaneme. Rádi s vámi budeme připravit ty konkrétní kroky a díky, že jste se zmínil o vašich eh, úřednicích, protože do vašeho portfolia ne, eh, eh, spadá pouze rozpočet, ale také administrativa. V roce 2017 byla přijata charta pro inkluzivnost, aby tedy Eh, na komise přísnější při najímání některých eh, menšin, jako jsou osoby s postižením, LGBT komunita a tak dále. Jaké zlepšení byste chtěli udělat pro to, aby komise byla inkluzivnější eh, pracoviště, zejména pro LGBT a aby tady nedocházelo k případům sexuálního obtěžování. Pokud Eh, na jednom pracovišti pracuje 30 tisíc eh, osob, tak eh, určitě se ty případy někdy vyskytovat budou. Ale podíváme se na každoroční přehled o tom, jaká je spokojenost našich zaměstnanců, tak ta je relativně vysoká, nicméně každý je takový případ je samozřejmě příliš a proto musíme poskytovat našim zaměstnancům školení, musíme to školení nabízet našim manažerům. Musíme eh, zlepšovat povědomí a zvyšovat citlivost k těmto otázkám. Musíme vytvořit kontaktní místa. Stejně taky pro osoby s postižením, nejenom pro komunitu LGBT. A to nejenom v okamžiku, kdy do komise přicházejí, ale i v průběhu jejich práce Slováci s příjmy potřeba pomáhat. Je v případě, že mají eh, děti eh, s nějakým eh, postižením. Takže můžeme vycházet trochu z toho průzkumu spokojenosti našich zaměstnanců, ale vždy je tady samozřejmě prostor pro zlepšení. Monsieur le commissaire. pane komisaři, já se vrátím k Fondu pro spravedlnou transformaci zejména pro země na východu Evropy s ohledem na boj proti klimatickým změnám. To je velice výborné, že to podporujete, neboť tady máme bohužel několik ekonomik, které stále ještě má, mají problémy a vidíme, že tady máme jistý rozkor, co se týče životního prostředí mezi západem a výpadem, například nakládání z odpady, Západně bude na tom dobře, zeleně, východní spíše hůře, červeně se vás ptám, jak chcete financovat ten fond pro spravedlivou transformaci. Hovořili jste o přizpůsobení, o strukturálních fondech. Já nevím, zda dobře víte, jak se používají strukturální fondy jsou uži- používají například pro základní infrastruktury, pro čištičky vod. A my bychom byli rádi, kdyby například jsme měli silnici v určitých oblastech, ale já si myslím, že hovoříte o železnicích, ale myslím si velmi utopickým způsobem. Hovořili jste se o vysokorychlostní železnictině a když se podíváte na strukturální fondy pro Rumunsko a Maďarsko například, tak by to vůbec nestačilo například proto, aby se financovala vysokorychlostní železnice, co máš například z Bukurešti no, rumunské. Já se vás ptám, najdete čerstvé peníze pro klimatické výzvy na východě? a mm, nebo se k tomu postavíte spíše laxnějším způsobem. Děkuji. Pavel. Musím říci, když jsem tady byl v roce 2010, tak jsem nalezl rozpočet pro obnovitelné energie. Tam byla určena částka a já jsem zjistil, že právě na východě Evropy, ale musím upřímně říct, že i v částech v západní Evropy, to vůbec nebylo vyčerpáno. A já jsem rok objížděl Evropu, abych dělal reklamu tomu, aby se ten fond, ty peníze použily. A mohu vám pouze říct, že za pět let, o pět let později, i v těch nových členských zemích se e, nálada, tedy klima změnilo a byla tam ochota například investovat do obnovitelné energie nebo do energetickou účinnost izolace domů, tam se to velice zlepšilo, neboť prostě pochopili, že se nejde, na pouze o ochranu klimatu, ale například o to, kdo žije ve špatně izolovaných domech. Většinou lidé, kteří jsou na tom ekonomicky spíše hůře. A když se nám podaří snížit jejich fakturu za energie, tak je to taky zásadní sociální příspěvek. to je také oblast, která dokáže vytvořit mnoho pracovních míst. Vy pocházíte z Francie, tam jsme udělali ty první velkou zkušenost s tou izolací termickou před pěti lety a vytvořilo to mnoho trvalých pracovních míst. Takže dobře, příklady jsou, já jsem to již několikrát říkala, je to na nás, jak přesně použijeme peníze ze strukturálních fondů, jak přesně nastavíme ty programy, jak precizně si nastavíme priority. A když budeme investovat do klimaticky relevantních oblastí, tak to například bude souviset i s otázkou hospodaření s odpady. to je také velký zdroj znečištění. Čistota vod, řek, Mnoho oblastí se týká například i ekologie, když se podíváme na problematiku záplav a možných škod. Tedy je to na nás, společně s členskými státy a regiony, aby jsme si přesně identifikovali a řekli, kam je třeba zainvestovat, abychom dosáhli našich cílů. Já si myslím, že peníze na to jsou, ale podívejte se na ty oblasti, kde je skutečně velmi nízká míra čerpání a prosím, nějak moc řešme, nějak to řešme. Ano, pane komisaři, já jsem tedy z Rumunska a jsem velice spokojená, že znáte realitu mé země. Pravděpodobně také, protože jste byli komisařem dvakrát. My v Rumunsku jsme neměli možnost čerpat evropské fondy pro základní infrastrukturu. Některé projekty, projekty byly úspěšné, ale ne všechny. Jak bychom tedy mohli mít například lepší, komplexnější ekologické projekty, pokud se strategie nezmění. Pokud se nezmění, budeme mít stejné výsledky. Bez toho, aniž bychom měli základní infrastrukturu, tu zelenou, těžko můžeme něčeho dosáhnout. Jste ochoten změnit strategii? Ani nemohu, ani nechci předjímat práci budoucího, budoucí komisařky pro eh, regionální záležitosti, ale já ve svém eh, v rámci své odpovědnosti jakožto člen kolegia komisařů, jakožto bývalý komisař pro regionální otázky a pokud nestvrdíte jakožto komisař pro rozpočet, budu velmi usilovně se zasazovat o to, aby to, co se tady snažím zprostředkovat již téměř dvě hodiny, abychom tedy v rámci provádění našich politických cílů společně jako komise se snažili o to, aby to programování odpovídalo našim politickým cílům. Ještě jednou, pokud toto bude zajištěno, tak můžeme dosáhnout mnohého. V některých zemích a Rumunsko k ním patří, musíme i nadále pomáhat, aby docházeli zlepšit své absorpční kapacity, aby pak skutečně byly 100 využity peníze, které jsou k dispozici. To je někdy větší problém v mnoha oblastech, že peníze tam jsou, ale nikdo je nečerpá. Tedy v budoucnu je třeba, abychom si ty peníze naprogramovány správným způsobem, aby pak mohly být všechny vyčerpány. Děkuji, pane komisaři. A nyní, jakožto předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, mám tu čest převzít a mám tu čest dát slovo poslednímu tazateli, z výboru pro rozpočet a má to jeden jediný důvod. A já tady dávám tedy slovo Johanu van Overnfeldovi. Pane komisaři, pojďme si představit následující scénář. Dejme tomu, že rada nedosáhne dohody o VFR, o vlastních zdrojích během příštího roku. Pojďme také předpokládat, že VFR, na kterých se konečně shodneme, bude nižší než váš návrh. A budeme muset škrtat návrhy paní předsedkyně budou muset být omezeny, bude to znamenat, že budeme muset v těch scénářích dále škrtat a e, v neposlední řadě e, jako hypotéza také nové e, vlastní zdroje. To bude samozřejmě jen velmi špatně přijato tady v parlamentu a také to e, nebude odpovídat cílům, které předkládá stará i nová komise. Ptám se, jestli e, tedy Eh, nám budete vysvětlovat, že je to ta nejlepší možná cesta, a nebo budete ambicioznější a budete radu tlačit na to, aby eh, se opět pustila do jednání. Budete, nebo budete tlačit na parlament a budete nás v posledku vinit z toho, že jsme tedy připustili riziko neúspěchu. Já si myslím, že v psychologii se tomu říká sugestivní otázka. Ti, kteří mě znají, vědí, že nejsem pouze členem politické eh, strany, ale eh, také příslušník nebo zastánce té sklenice, která je z půlky plná a ne prázdná. A proto se budu snažit, budu na veřejnost. Už jsem řekla, řekl, že tedy pojedu do členských států a tam budu oslovovat veřejnost. Budu nepříjemný, budu nepohodlný a to především v těch členských státech, které jsou zdrženlivé a budu říkat velmi jasně, o co jde. Protože si myslím, že Obyvatelé v celé Evropě mají potřebu investovat do boje proti klimatickým změnám. Touží po investicích do bezpečnosti. Chtějí investice do konkurenceschopné ekonomiky, do perspektivních ekonomických odvětví. Chtějí investice do výzkumu. Chtějí prostředky, které by byly vyčleněny na to, abychom mohli podporovat například startupy. A to všechno prostě nemůžeme zařídit, pokud budeme mít k dispozici méně finančních prostředků. A v tomto smyslu jsme tedy spojenci eh, a z našeho pohledu tedy jsou určité červené eh, linie, které jsou pro nás nepřekročitelné. Umím si představit, že návrh komise tedy mm, povede k tomu, že ty eh, cíle, že těch cílů dosáhneme. Budou to velmi obtížná politická jednání, ale myslím si, že pokud budeme jednat společně, tak jsem eh, tedy ve smyslu té eh, poloplné sklenice přesvědčen o tom, že skutečně tu polovinu sklenice dostaneme. Děkuji. A nyní tady využiju příležitost a zmíním ještě jednu věc a budu se snažit tedy udělat spojitost mezi vaším bývalým portfoliem a tím eventuálním novým portfoliem. Vy jste pracoval na pohraničních záležitostech, to znamená na otázce migrace, Balkánu, strategie. A protože tento výbor zdůrazňuje geopolitické aspekty práce, kterou eh, musíme odvést, tak se ptám, jak chcete tedy tou současnou rozpočtovou situaci sladit eh, s velmi ambiciozním programem na geopolitické scéně, eh, vzhledem eh, k, tedy, k rozšířené EU. Já tady nežádám o další slyšení. Mohli bychom o tom hovořit velmi dlouho. Současná komise navrhla navýšení eh, celého rozpočtu Relex o 24%. Eh, eh, jsou tam tři hlavní oblasti intervence, Západní Balkán za prvé, rozšíření, přistoupení za druhé, sousedství za třetí Afrika. A to je přesně ta oblast, kde my jako Evropané máme zvláštní zájmy a je to také jeden z příkladů, kdy ty členské státy, které jsou zdrženlivější, musíme přesvědčit, musíme jim vysvětlovat, proč je potřeba do takovýchto otázek investovat, proč musíme investovat v Africe. Já pořád říkám, že eh, ochrana vnějších hranic nezačíná na Eh, vnější hranici EU, ale začíná mnohem dál. A proto jde o to, abychom pomáhali jednotlivým africkým zemím, aby získali větší odolnost. Vidíte, že minuta vypršela a mohl bych vám o tom vyprávět ještě mnohem eh, víc eh, po pětileté zkušenosti, ale myslím si, že už jsme tedy Eh, začali, pustili jsme se do eh, celé řady iniciativ a doufám, že tady v této oblasti dospějeme k dalším úspěchům. Děkuji, děkuji, pane komisaři. A tím se tedy dostáváme eh, k prvnímu poslanci za výbor KONT a je to Tomáš Zdechovský. Pane komisaři, rád bych vám položil jednu otázku, ale nejprve mi dovolte obecný komentář. Ten, kdo nikdy nebyl ve výboru kont, neví, jak to vypadá v pekle. Takže vítejte v našem výboru, vítejte na našem uh, slyšení. Myslím si, že toto grilování vám ukáže, že ty otázky nejsou jednoduché, ale Evropská komise eh, iniciovala celou řadu vyšetřování finančních eh, podvodů a střetu zájmů, které vedly, eh, tedy, která vedly eh, k právním krokům na vnitrostátní úrovni, eh, které by jinak nebyly podniknuty. Kromě toho komise tedy prováděla nezávislý dohled nad tím, jak je využíván evropský rozpočet. A já se ptám na následující věc kolik eh, finančních zdrojů a personálních zdrojů chcete vyhradit na to, aby bylo prošetřováno zneužívání evropského rozpočtu ve členských státech. Data, která nám předávají orgány členských států, eh, nejsou vždy spolehlivá a komise je často musí revidovat. Počítáte s tím, že posílajíte eh, kontrolní pravomoci komise ve smyslu tím, že rozšíříte tedy audit? First, I had the pleasure... Děkuji. Eh, během minulých deseti let jsem měl to potěšení se několikrát účastnit zasedání výboru eh, KONT. Ne možná výboru pro rozpočet, ale ve výboru KONT jsem byl. To znamená, že v tom budu s velkou eh, radostí pokračovat. Jak jste řekl, v tuto chvíli máme více než 500 lidí v evropských institucích, kteří se zabývají auditem. 385 jich je v OLAFu, pak jsou lidé v DG Regio, v DG Employment, DG Agri, eh, v generálním sekretariátu, to znamená, že to je dohromady 3 až 400 eh, lidí a, nebo pravidla 3 až 400 lidí, eh, jsme poměrně efektivní při odkrývání takovýchto podvodů. Ale využiju příležitost a řeknu, že eh, my tady často hovoříme o té známé chybovosti. A eh, mnoho lidí zaměňuje chybu a podvod. Bohu díky. Je to tak, že podíl podvodů mezi chybami je méně než 1% ale pořád je to mnoho. Ideální by byla nula. Ale pro mě je důležité, abychom rozlišovali mezi chybou a podvodem. Byť je to chyba, tak musíme provést nějaké finanční, nějakou finanční nápravu. A jeden z důvodů, proč se stále stávají chyby, proč riziko chyb stále hrozí, je to, že naše pravidla naše regulace jsou někdy příliš složité, komplexní a náš velký úkol spočívá v tom, abychom je zjednodušili. Ten pojem zjednodušení mě doprovází po celou dobu, co jsem tady. A v politice soudržnosti se navrhovalo 80 různých způsobů zjednodušení. A Nyní se to tedy řeší v rámci trojstranných jednání. Kolik z těch zjednodušení se skutečně eh, provede? Jde o paušální částky, o přípustnost DPH. Eh, eh, jde o to, že se snažíme snížit riziko toho, že budou páchány chyby, že dojde k chybám. A tím v podstatě bráníme tomu, aby eh, koneční příjemci čelili potížím. To znamená, že si myslím, že jsme na dobré cestě, ale musíme eh, se do toho pustit ještě dál, musíme v tom pokračovat a eh, v rámci trojstranných jednání tedy musíme přijmout ten koncept zjednodušení. Doplňující dotaz. Okay. Thank you very much for your but... Uh... Tak vám děkuji za vysvětlení. Druhá otázka se týká Olafu. Ptám se, jestli Olaf, který má eh, reputaci nezávislého vyšetřovacího orgánu evropských podvodů, bude pokračovat ve výkonu svých povinností, pokud vyšetřovatelé OLAFu postupně jsou Eh, převáděny do EPPO, což eh, tedy znamená jiné úkoly. To je tedy první otázka. A druhá otázka se týká střetu zájmu. Pane komisaře, pane komisaři, je mnoho členských států, které mají velké problémy se střety zájmu, a to i na nejvyšších úrovních politiky. A já se vám tedy ptám, jak při, já se vás ptám, jak přistoupíte k této situaci. jak přistoupíte k úřadům nebo k orgánům v mnoha eh, státech, které mají tyto problémy. Pane komisaři. Minuta na eh, zaměstnance OLAFu a EPO. Eh, oni budou spolupracovat. Vy jste možná myslel, Eh, dohodu paní Georgovi a pana Asobona o eh, přesunu zaměstnanců. To bylo z roku 2015 nebo 16, ale to se opíralo o tehdejší komisní návrh, který se týkal struktury budoucího EPO eh, v mezičase tedy vznikla nová pravidla v důsledku jednání, charakter EPO se trochu změnil. To znamená, že i personální otázky tomu musely být přizpůsobeny, tak se také stalo. A v tuto chvíli je potřeba, aby EPO mohl začít fungovat a abych, a uvidíme, jaké budou tady další personální potřeby, ale obecně řečeno můžeme říci, že OLAF je velmi důležitý pro vyšetřování a bude důležitý i do budoucna velká část zaměstnanců OLAFu zůstane v Bruselu. To je to hlavní poselství, které chci říct. Na zbytek už nemám bohužel čas. Velmi stručně. Vy jste zmínil konkrétní příklad, vím, co myslíte. My jsme tedy zastavili veškeré platby, abychom zabránili eh, finančním škodám v evropském rozpočtu. Eh, české úřady nemohou předkládat další faktury, tak tomu je. Podkračuje audit a já eh, očekávám výsledek prvního eh, auditu v Regiu v Dubnu, potom tady bude další audit v Agri a následně se můžeme o té záležitosti znovu pobavit. A nyní tedy Claudio Manda, koordinátor za SAD ve výboru KONT. Jsem Domnule komisar desemnat, sunteți... Pane nominovaný komisaři, budete mít také na starost eh, podmíněnost rozpočtu podmínkami eh, právního státu. Eh, jak chcete zajistit rychle přijetí toho mechanismu a podporujete stanovisko parlamentu, že bude potřeba pomoci příjemcům? případě, že dojde k rozšíření té působnosti rozpočtu také o otázky s panem správním státem a daňové eh, úniky. Herr Kommissar? Ja, um, es liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch. Ten návrh je teď eh, oficiálně předložen. Co se právního státu týče, a v jeho aplikaci půjde právě o čerpání evropských prostředků. Já si myslím, že ten návrh je rozumný. Eh, musíme si uvědomit, že jde o eh, evropské prostředky, které mohou být eh, v tomto případě pozastaveny, protože jde o mm, to, aby byly využívány účelně. Já jsem eh, v jedné předchozí odpovědi poukazoval na to, že pokud není zabezpečeno správné využití prostředků, tak to. A pokud eh, ta země má deficit, tak eh, je možné s tím něco udělat, ale kromě toho je potřeba zabezpečit, a to je také součástí toho návrhu, aby ti koneční příjemce pod tím příliš netrpěli. Takže pokud jde k přerušení našich plateb, danému členskému státu, tak ten členský stát má přesto povinnost, pokud ten projekt už je v té implementační fázi, ty platby zajistit eh, sám těm eh, konečným příjemcům. To je obsahem toho našeho návrhu. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și mai am o întrebare. Dacă putem... Děkuji. Ještě dotečná otázka. Můžete nám dát záruku, že tento mechanismus právního státu bude aplikován stejným způsobem ve všech členských státech. Takže pokud to bude zavedeno, tak se to bude stahovat na všechny stejným způsobem. Absolut. Um, und ich glaub... Naprosto. A myslím, že v červnu nebo v červenci eh, ta současná komise rozhodla o tom, že od teď každý rok eh, se bude provádět eh, hodnocení právního státu ve všech členských státech. A to na základě jednotných požadavků, aby vznikl jednotný přehled, aby se nemohlo stát to, že někteří na tom budou lépe, někteří hůře. a moje dosadní zkušenosti ukazují, když jsem byl regionálním komisařem, tak eh, jsem spolupracoval s komisařem Oli Renem, který měl starosti rozpočet. A pracovali jsme na Eh, dodržení paktu stability v případě, že ta, některý stát to nedodržoval ty podmínky a tam také byla možnost eh, přerušení eh, strukturálních fondů. Tehdy se to aktivovalo poprvé a co je důležité, při této příležitosti jsme přišli se způsobem, jak to skalkulovat, kolik těch prostředků pozastavit, abychom dosáhli toho, že nevznikne dojem, že se s někým zachází hůře a s někým lépe. Jde o to, že komise musí vystupovat jako čestný eh, zprostředkovatel a musí ke všem členským státům přesvat stejně. Děkuji vám. Další otázku bude klást. Katarina Čech.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 Já jsem v kontaktu se svými voliči v rámci své práce a velmi často mě upozorňují na to, že té byrokracie moc, že to zpracování trvá až příliš dlouho, je, je přístup k informací a jsou velmi přísná kritéria způsobilosti pro čerpání kohezních fondů. A to platí eh, zejména pro nevýhodněné skupiny v odlehlých venkovských oblastech. Přestože už došlo eh, k určitým krokům, které by měly zjednodušit eh, přijímání plate, pořád je tady dost eh, prostoru pro zlepšování. Jasná pravidla by byla srozumitelná pro příjemce. Mohlo by to být řízeno jednodušeji v mnoha oblastech, tak aby tyto prostředky byly přístupnější a tím bychom mohli jasně demonstrovat, že Evropa funguje pro všechny. A proto vás se ptat, jaký bude váš přístup ke zjednodušení a jaké nové nástroje chcete v této oblasti zavést. Also, um, Sie haben vollkommen recht. Ano, máte naprostou pravdu. Máme mnoho zemí, kde již a v některých zemích dokonce vlády říkají, že již nechtějí žádné strukturální fondy, protože je to pro ně příliš komplikované. A v některých oblastech Existují například podniky, kteří říkají, prostě pro nás je to příliš komplikované, nákladné. Tady jsou dvě možné možnosti přístupu, které spolu ovšem souvisí. Jednak z naší strany, z naší úrovně musíme navrhovat zjednodušeně, já už jsem o tom hovořil, že v oblasti strukturálních fondů máme těch 80 individuálních zjednodušujících opatření, která jsme navrhli právě pro víceletý, příští víceletý rámec. A já doufám, že v těch, těch těch 80 přežije v těch vyjednáváních, protože to by to vedlo k tomu, že bude čerpání prostředků atraktivnější. A druhá věc, tady se do toho můžeme zapojit všichni. V každý členském státě existuje tendence, kterou nazýváme golden plating. To znamená, že když Unie přijde s nějakou podmínkou, tak si členský stát přidá ještě další podmínku a tím celou věc ještě zkomplikuje. Tedy obojí. Obojí je něco, čemu se musíme věnovat, na čem musíme pracovat a pak můžeme, může ta atraktivita těch prostředků pro konečného příjemce se opět zlepšit. Ale jedna z těch možností, jak jsem to zmiňoval, je prostě to, že pro ty malé výdaje můžeme dát nějaké paušály, globální sumy, tak aby ne každý detail musí, musel být přizrazen nějakému určitému projektu, abychom měli například možnost, že do 5 milionů eur DPH to bylo způsobila, nad to již ne. To vše by pak udělalo to vyučtování jednodušší a tím by se také zredukovalo riziko možných chyb. Doplňující otázka? rozpočtové kontroly je potřeba dohlédnout na to, že ty eh, prostředky jsou správně vynaloženy a dostanou se ke konečným příjemcům. jaké máte konkrétní opatření na to, aby koneční příjemci v terénu byli svědky opravdového zjednodušení, bez toho, že se nezvýší riziko podvodu. Můžete nám dát nějaké zároky nebo plány, že něco takového podniknete? I just have elaborated what we have... Jsem právě popsal, co už jsme navrhli což je přesně to, co teď požadujete. A mám-li si vzpomenout, když jsem naposledy vyjednával nařízení pro strukturální fondy, tak jsme 73krát vedli politický dialog. A nic z toho nevedlo k eh, dalšímu zjednodušení. Takže moje velmi skromná prozba je, držme se eh, svých cílů, pojďme spolupracovat na těchto návrzích. Doufám, že ty návrhy přežijí, budou dodrženy a doufám, že nebude docházet k tomu, čemu se říká gold plating tedy k předávání dodatečných požadavků ze strany členských států. Jako- Děkuji mnohokrát panu komisaři a nyní Petri Sarvama. Thank you, chair, and first of all my sincere... Děkuji, já samovám své kolegyni, že jsem je předběhl. Já jsem členem výboru pro rozpočtovou kontrolu a jsem eh, eh, zvyklý na to, že v těchto věcech věci fungují podle seznamu. Já jsem se díval na ten seznam řečníků a tam byla uvedena paní Dlabajová, protože tady není, tak jsem <clears throat> si nevšiml, že někdo tady nahrazuje. Tím ale mi byla ukradena i otázka, přestože to mělo být všechno předem skoordinováno. Už se tady mluvila o právním státu několikrát, takže se mi dovolte, abych se ptal následující věc chtěl jste eh, zeptat eh, něco doplňujícího eh, k tomu, na co už se ptal předseda rozpočtového výboru. Mám pocit, že nedostal úplně uspokojivou odpověď, přestože vy si nemyslíte, že je možné, že by ten závěrečný výsledek finančního rámce mohl být nižší, než je ten současný návrh komise, tak v podstatě to může být téměř totožné, nebo ani ne, skoro totožné, takže teď bych rád slyšel konkrétní odpověď. Co můžeme od vás očekávat? Máte-li působit jako ten čestný eh, zprostředkovatel ve světle všech těch úkolů a výzev, se kterými eh, se teď potýkáme, tak, a které asi nebudeme moci vykonávat eh, z méně prostředky. To v žádném případě. Co eh, můžete eh, očekávat, je to, že v příštích několika měsících budu věnovat naprostou většinu svého času, ale mám také trošku ještě několik dalších úkolů, eh, budu věnovat vyjednávání tady v Bruselu mezi radou a parlamentem, ale také tím, že pojedu do členských států, kde chci mluvit nejenom s vládami, ale také s veřejností, aby nás veřejnost podpořila. Nemůžu zaručit, že se nakonec tím výsledkem jednání bude nějaké konkrétní procento, ale nebo konkrétní částka, ale byl bych rád, kdybychom se dostali aspoň na úroveň toho současného návrhu komise. To je minimum. A kromě toho, není to vždycky jenom o penězích, ale je to o dalších věcech, o vlastních zdrojích, třeba udržet míru flexibility, toho to právním státu. A to jsou všechno věci, které musíme i umět prodat našim eh, občanům. A proto bychom měli vysvětlit, proč takový rozpočet vlastně potřebujeme. Komisař Hecinger vždycky říká, že potřeba vysvětlit, že když vyděláte 100 euro, tak 50 zaplatíte státu a 49 zůstane v tom národním rozpočtu jenom 1 euro jde do Evropské unie pro všechny ty politiky, které jsou velmi potřebné a žádané od našich občanů. A to je tedy něco, co musíme všichni dělat. A náš úkol je být ten zprostředkovatel, který umí lidem vysvětlit, o co tady jde a jak to dopadne, když nebudeme mít dostatečný rozpočet. Jde nejenom o tu evropskou úroveň, ale i úroveň členských států. A my všichni musíme udělat pro, všechno pro to, abychom měli dostatečný rozpočet. Ale myslím, že by nebylo úplně férové, kdybych vám tady teď sliboval nějaké konkrétní procento. Ale můžu vám slíbit, že udělám všechno neúnavně pro to, abychom dosáhli toho minima. Eh, další rovnící otázka, ale velmi krátce, prosím. My follow-up is my part of... Doplňující otázka je vlastně součást mé původní otázky, takže to přeformuluji. Slibujete tedy rozpočtovému eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, že velmi pečlivě zvážíte potřeby OLAFu, aby mohli zůstat tady a nemuseli se stěhovat do Lucemburku. Abych eh, ušetřil trochu času, tak říkám ano. Dokonalá odpověď, pane komisaři. Také s tím kýženým obsahem. A teď Isabel Garcia Muñoz. Místo předsedkyně výbor pro rozpočtovou kontrolu. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Hané, zde sedím, tady jsem. Jeden z hlavních úkolů nového komisaře pro rozpočet bude aby dohlížel na prací komise a chránil finanční zájmy Unie. Naše skupina si váží, tedy naše skupina SAD si váží toho, co jste řekl ve svých odpovědích v souvislosti s vracením peněz po vyšetřování OLAFu. A také to se nám líbilo, to, se, to co jste říkal o clech. Jak chcete posílit kapacitu komise tak, aby mohla lépe chránit finanční zájmy Unie a členských států, zejména v těch zemích, které se nepřipojili k eh, úřadu Evropského veřejného žalobce? Jak to bude vypadat s rozšiřováním pramovocí tohoto úřadu? Neboť je zásadně důležité, aby finanční zájmy Unie byly plně chráněny. To je také součástí vašeho mandátu jste toho názoru, že nedojde k rozšíření eh, kompetencí, dokud eh, veřejní žalobce nebude vykonávat ten svůj vlastní klíčový mandát? Nevím, jestli jsem přesně pochopil vaši otázku, ovšem. Co se týče IPO, tedy Evropského žalobce, Nemůžeme se spokojit s tím, že zatím ne všechny členské státy se k tomu vytvoření tohoto úřadu připojily. Doufám, že ostatní se připojí velmi brzy, podobně jako Švédsko a pak eh, snad i Dánsko. Doufám, že to bude dobrý příklad pro ostatní. Ale podobně jako u Olafu, musíme bránit naše finanční zájmy. Musíme si uvědomit, že jde také o přeshraniční spolupráce v tomto případě. Je dobře je mít, není to ještě pořád dokonalé, ale bylo by dobře, kdyby to začalo fungovat v roce 2020. A já chápu, že můj eh, potenciální budoucí kolega už eh, se také k tomu vyjadřoval ve svém, během svého slyšení včera. Okay, then the follow-up. Doplňující otázka. Řekl jste, že se vám nelíbí, že existují země, které se k EPU ještě nepřipojily. Jaká opatření tedy hodláte zavést, aby jste ty chybějící země do tohoto projektu Evropského úřadu, úřadu Evropského veřejného žalobce zapojili? A otázka, na kterou jste mi neposkytl odpověď, to se týče rozšíření kompetencí EPA. Jste toho názoru, že kompetence nebudou rozšířeny v případě, že efektivita toho zásadního mandátu nebude prokázána, tedy mám tím na mysli samozřejmě tu ochranu finančních zájmů. Já jsem bohužel vaši otázce moc nerozuměl, tedy druhé části té vaší otázky moc nerozuměl. Jak už jsem říkal, EPA teď má určitý mandát. Nemýlím-li se, tak už školují určité představy. Předsedkyně komise už navrhla eh, nějakou budoucí úpravu toho mandátu EPO. I Didier Reinders, eh, pokud vím, včera se zmiňoval o tom, pojďme začít s tím, co už máme jako mandát a uvidíme, jak to bude fungovat. A pokud eh, bude potřeba rozšířit eh, tu působnost TEPA i na další oblasti, tak eh, bychom neměli s tím váhat. A další to a další úkoly. A já samozřejmě nemám možnost donutit ty, kteří s tomu ještě nepřistoupili, ale rozhodně využiju veškeré příležitosti, abych je o tom přesvědčil, protože to je otázka dobrého jména těchto zemí v dlouhodobém měřítku, to myslím nebude v jejich zájmu. Děkuji a nyní se dostáváme k zeleným. Mikuláš Pexa, prosím. Uh, dear Commissioner, uh, Vážený pane komisaři, Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste sem přišel a že jste ochoten odpovídat na naše dotazy. Eh, můj dotaz se bude týkat vztahu mezi EIB a Evropským účetním dvorem. Současná dohoda podepsaná komisou, e, komisí EIB a EUD v roce 2016 v roce 2020 vyprší a jsou tam omezení pro audity, které eh, pro vádí EUD na eh, činnostech banky a které jsou tedy eh, spojeny s evropským rozpočtem. Tam se vás, jestli jako komisař zajistíte, že stávající bariéry v té současné dohodě budou odstraněny, tak aby EUD mohl eh, informovat Evropský parlament a evropské občany o všem, co se týká transparentnosti, udržitelnosti Evropské investiční bance a, jejich investic, a o jejich investicích. Pane komisaři, vaši otázku chápu, co do obsahu. EIB je evropská instituce, ale vlastní členské státy. To znamená, že mají vlaš, svá vlastní pravidla. Já nebudu hovořit jejich jménem. Je to rozhodnutí členských států, co podle jejich názoru je užitečné auditovat, co se má auditovat a to, jestli EUD má tedy auditovat EIB, to tedy není eh, můj úkol to posuzovat. Eh, další věc. Chci vás ujistit v jedné věci. Pokud EIB používá prostředky EU na některé projekty, tak EUD má možnost tyto konkrétní projekty auditovat. Děkuji. Navazující dotaz? Doplňující dotaz. Děkuji za tuto odpověď, alespoň v této podobě. EIB je v tuto chvíli eh, uprostřed změn v politice půjčování a vy, co by budoucí rozpočet pro uh, rozpočet, by, eh, byste se tedy mohl vyjádřit k tomu, jak to vypadá s tím, zda tedy eh, budou eh, povolovány ty projekty, které se týkají, dejme tomu, energetiky u té nové, nově koncipované EIB. Ano, Myslím si, že je pravděpodobné, že EIB se bude ku příkladu účastnit Fondu pro spravedlivý, spravedlivou transformaci svými finančními prostředky. A právě to je jedna věc. A druhá věc, by eh, mohlo být například to, že odmítne poskytnout finanční prostředky, půjčky a tak dále na stavbu energetických zařízení, která eh, jsou poháněna uhlím, hnědým uhlím. To by, dejme tomu, mohl být jeden z prvků. Je jsou tedy určité e, strategie, jak investovat a kde naopak invest, e, neinvestovat. To znamená, že to bude předmětem e, diskuzí s Evropskou investiční bankou, jak se tedy, jak bude koncipován její přerod na zelenou banku pokud budeme dotázáni nebo požádáni, určitě přispějeme svým dílem k novému definování politiky této banky. Děkuji, pane komisaři, a slovo dostává Mateo Adinolfi. Děkuji, pane předsedo, pane nominální komisaři. Evropská unie dnes stojí před zásadními politickými volbami. A tím mám na mysli příští víceletý finanční rámec. Jde o to, jestli v budoucnosti Evropská unie se chce stát domem evropských národů, který bude respektovat svrchovanost jednotlivých národů a jejich kompetence, anebo jestli chce být elitní klub, který bude rozlišovat a který eh, se sám bude určovat způsob svého fungování a ignorovat přání svých členů. Zavedení mechanismu právního státu do rozhodování bude eh, jasným upřením eh, svrchovanosti a kompetenci národních států. Stejně tak i spending review. Eh, tady také se opírá aplikace principu svrchovanosti. Miliony voličů chtějí, aby se tyto prostředky vynakládaly bez toho, aby do nich zasahovaly evropské instance. Děkuji. Já Øh, øh, co, mám na to co mám na to odpovědět? Evropský parlament eh, se skládá z, přímě, z přímo zvolených poslanců, kteří mají úkol, povinnost a právo při sestavování rozpočtu a při kontrole rozpočtu být tedy jaksi těmi spoluaktéry, což odpovídá chápání jistě velké většiny tohoto parlamentu. A druhá věc, jistě právem jste poukazoval na zásadu subsidiarity, která je zakotvena také v Lisabonské smlouvě. A ne, nemůžeme vůbec hovořit o tom, či pomýšlet na to, že by Evropská unie či komise se nějakým způsobem dematerializovala a pak naprosto bez nějakého propojení se na, v, vznášela, nadnášela nad Evropou, vznášela nad ní. Není to tak. My vždy jsme propojeni tedy s tou realitou a díváme se přesně na to, kde je třeba co učinit. I v tomto duchu postupujeme také při sestavování víceletého finančního rámce. To bude příležitost a musí být příležitost pro to, abychom si prodiskutovali, které úkoly je třeba řešit na regionální úrovni, které na nacionální a které na evropské, což se pak samozřejmě projeví i v rozpočtových opatřeních. Vy zde máte veškeré možnosti pro to, také odpovědnost pro to, abyste se zapojili do těchto diskusí a zajistili tak, aby evropská přidaná hodnota byla zachována a zároveň byl zachován a ctěn také princip subsidiarity. Předsedkyně, děkuji, pane komisaři. A nyní krátká doplňující otázka, neboť dotaz byl již dlouhý. Děkuji, pane komisař, vy jste několikrát říkal, že se chcete naslouchat občanům jednotlivých eh, zemí, ale musíme si uvědomit, že komise v minulosti často měla, mm, prosazovala škrty, úsporná opatření, tak jako trojka. Eh, a to i přesto, že to mělo eh, negativní dopad na... Já se vás chci zeptat na otázku výdajů, které nejsou ekonomicky udržitelné, ale také morálně neakceptovatelné. Jsou to například náklady na tři sídla Evropského parlamentu, Brusel, Štrasburg a Lucemburg, anebo vysoké náklady například na vstupní pomoc Turecku. Kdy skončí tyto nesmyslné výdaje? a kdy chcete přiblížit eh, tyto výdaje názorům občanů. Toto je přeci základem či podstatou Evropy, že nemáme tady v Bruselu vše v jednom pytli, ale že jsme přítomní v celé Evropě. To by pak vedlo k tomu, že lidé říkají, a ti v Bruselu, ty v Unii, ty v Bruselu, ale my všichni jsme Evropská unie, nezávisle na tom, kde se právě nacházíme. I jakožto za reprezentanti. A když e, nejsme členy Evropské komise, či vy, poslanci Evropského parlamentu, pokud je někdo starostou v našich zemích, i tito lidé jsou jistým způsobem e, lidé, kteří zastupují, reprezentují společnou Evropu. Nemá smysl tady dělat nějaké rozdíly. A proto je také důležité, aby u nás, v našich, tam, kde působíme, v našich kancelářích, jsme dávali jasně najevo, že tato Evropa je velice rozmanitá, že se nenachází na jednom místě a neodehrává na jednom místě. A ta okolnost, že vy tady se mnou hovoříte italsky, já vám odpovídám německy a mnozí další tomu naslouchají ve svých mateřtinách. I to je vlastně určitý výkon Evropy, který by pro nás měl být hodnotou a který odráží celkovou rozmanitost Evropy, která je její silou a její odolností. A to bychom měli chránit, o to bychom měli pečovat. A měli bychom být Eh, si vědomi toho, že to něco stojí, měli bychom ochotni také za to něco vynaložit. Neboť já si myslím, že nakonec se takovéto výdaje vyplatí. Právě proto, že občané se budou stotožňovat s Evropskou unii, budou mít pocit, že s nimi souvisí, protože v Evropské unii s tou se setkávají i fyzicky po celé Evropě. Máme tam kanceláře, agentury, a další působiště, to je velice důležité. Nesmí vznikat dojem, že Evropa existuje pouze v Bruselu. Ne. Evropa je v pravém slova smyslu všude. A jako poslední dotaz Anne-Sophie Pelletier za frakci GUE, opět výbor pro kontrolu rozpočtu. Děkuji, budu hovořit francouzsky. Vážený pane, několikrát v Evropský parlament Evropská ombudsmanka jasně říkala, že třeba bychom měli revizi postupu jmenování vysokých funkcionářů. Taková reforma by vznesla více transparentnosti, rovnosti a rovnosti příležitosti je důležitá. V této oblasti eh, ty návrhy vašich předchůdců nejsou uspokojivé. Eh, já se vás tedy ptám, vy stále ještě se to názoru, že takováto reforma není nutná, mohli byste nám tedy vysvětlit, jakým způsobem může tedy eh, komise eh, takhle odhlížet od požadavku jediného demokraticky zvoleného orgánu EU, což je parlament, a také požadavku ombudsmanky. Nemáte pocit, že takováto reforma by byla vhodná a přispěla by k znovu obdomění důvěry evropských občanů v Unii? Děkuji. Pan komisař? Also, um... Ano, Myslím si, že dopis mého přítele Oettingera z konce srpna, směřovaný vaší předsedkyni, představuje jasný základ pro budoucí koncepci poli- nominační politiky. Na tomto základě budeme pokračovat v našich interních jednáních. Já osobně jsem velkým zastáncem toho, a nyní tady překračuji rámec otázky. A v dohledné době také předložím svoji vlastní personální strategii, která se bude týkat Evropské komise. A tato personální strategie Eh, bude obsahovat celou řadu dalších témat. O ničem jsme ještě vůbec nediskutovali, ale těch témat bude skutečně hodně a v souvislosti s tím se budeme zabývat i problémem obsazování manažerských pozic. Budeme se tím musím zabývat. Já jsem zastáncem těch změn z nejrůznějších důvodů. Eh, jsem zastáncem toho, abychom tam, kde to má smysl, dělali veřejná výběrová řízení, ale zároveň by měla být zachována možnost, že za eh, využití článku 7 služebního řádu můžeme provést eh, transfer, ale vždycky samozřejmě při obsazování těch pozic máme možnost dalšího zlepšení. Ah, pardon. Uh, Excusez-moi, je... Ano, omluvte mne. Ano, tedy já se omlouvám, říká paní předsedkyně, já jsem zapomněla ohlásit doplňující otázku, takže prosím. Ano, vaše odpověď, to je pravda, že vy tedy neodpovídáte za co udělali vaše předchůdci na komisi, ale já říkám, že jsem také nebyla poslankyně, ale vy jste byl v té době členem komise. Já se ptám, máte pocit, že třeba například jmenování politického poradce na nějaký administrativní post aniž nechci tady rozvádět ty podmínky této konkrétní nominace, která šokovala naše spoluobčany. A ve svých doporučeních, co se týče jmenování nového generálního rovníka Evropské komise, obmusmanka Evropské unie také rovněž říká, že by se tam měl sdílet evoluce Evropského parlamentu, podle kterého tato dvojí nominace v podstatě již asi přeskočila, či prolomila ten právní lávec, rámec. A zejména se, je důležité, aby tedy jmenování na posty zejména generálního tajemníka bylo činěno nezávislým způsobem. Sdílíte názor ombudsmanky, že by se mělo něco podniknout proto, aby se takováto situace s jmenováním generálního tajemníka v budoucnu již neopakovala? Komise, já bych... Já si myslím, že v parlamentu jste na tom dost intenzivně pracovali a rád bych jasně řekl, že to proběhlo v rámci stávajících platných pravidel a v souladu s ustanoveními, která se tedy týkaly eh, nominací. O tom se velmi intenzivně diskutuje. Ve, se vším respektem bych rád řekl, že pokud jde o personální politiku, tak ve Lisabonské smlouvě je stanoveno, že to spadá do kompetence každé jednotlivé instituce. Prosím vás, abyste to respektovali, ale dávám vám zapravdu v tom, že se jedná o pozice, které se těší velké pozornosti veřejnosti a proto tedy je potřeba to brát příslušným způsobem do budoucna v potaz. Děkuji. Děkuji. Já přebírám předsednictví za pos- k posledním dvěma otázkám, eh, které pochází z výboru Jury. A první otázku za výbor Jury představí Karolíne Edstadler za EPP. Prosím. Děkuji, paní předsedající, a pane komisaři, pane kandidáte na komisaře. Jako bývalá soudkyně jsem se chtěla zeptat na právní stát, ale nebudu opakovat otázku, omezím se na to, že se těším na eh, podrobnou diskuzi na toto téma, především pokud jde o právní stát a e, tento aspekt v rámci VFR. Doufám, že tady můžeme počítat s vaší plnou podporou. E, chtěla bych zmínit ještě jedno téma, digitalizace, je to tady zmíněno i u vás, digitalizace Evropské komise, ale e, vy znáte Evropskou komisi lépe než kdokoliv jiný a proto vycházím z toho, že určitě už máte nějakou představu o tom, do jaké míry ta digitalizace pokročila a proto se ptám, jak to odhadujete? Které části už jsou úspěšně digitalizovány? Existují ještě nějaká místa nebo nějaká pracoviště, která pracují analogově? A e, jak odhadujete finanční prostředky, které jsou potřeba na to, aby tedy e, bylo e, docíleno i příslušného školení pracovníků komise v digitálních dovednostech? Ano. Analogu, analogově už nepracuje nikdo. Eh, intenzita digitalizace se samozřejmě může eh, lišit a stále ještě je tu možnost zlepšení, ale celkem za to jsme tedy velmi pokročili. Problém, který tu tuším, spočívá především v tom, že je ta situace velmi heterogenní co do IT systému. Máme tu různou architekturu co do IT systému a příslušné generální ředitelství na tom eh, pracuje, nečekali, až přijdu a počítáme s tím, že by tedy byla ta architektura harmonizována. nejde pouze o podporu digitalizace komise, ale jde také o to, aby se zlepšila interoperabilita se členskými státy, aby se zvýšila interoperabilita s dalšími orgány. Například při výkaznictví, při reportingu chceme být rychlejší. Dneska jsme o tom ještě nehovořili, ale já vím, že někteří se tím zabývají. Například ta, eh, ten postup absolutory, aby bylo možnost zrychlit. Ono to závisí na různých faktorech, ale mimo jiné jde i o to, jestli členské státy jsou schopny nám ty informace rychleji dodat. A já si myslím, že by byly schopny nám je rychleji do, dodat, pokud se zlepší digitalizace a interoperabilita. Potom by bylo eventuálně možné, že se absolutorium eh, nebude udělovat v březnu a dubnu eh, příštího roku, ale již na podzim předcházejícího roku. Eh, já například očekávám u intenzivní digitalizace to, že bude možnost komunikovat prostřednictvím videokonferencí telekonferencí. I to je tedy téma, o kterém musíme diskutovat, protože díky tomu bychom mohli le, uh, lépe využít místnosti, které máme tady v Bruselu a i v, na jiných pracovištích. Měli bychom tedy možnosti úspor, pokud bychom ne, neorganizovali tolik schůzí, pokud nebudeme pokud tady budeme více využívat možnosti telekonferencí, tak nebudeme muset organizovat více e, schůzí. A díky telekonferencím bychom eh, mohli být eh, schopni komunikovat v rámci celé EU a eh, nemuseli bychom tolik jezdit na služební cesty. Nechci vás přerušit, přerušovat. Já jsem tím velmi nadšen. Omlouvám se, že jsem mm, překročil čas. Doplňující dotaz, prosím. Budete komisař pro rozpočet a proto se budete zabývat také personálem komise stojíme před mnoha výzvami a proto potřebujeme velmi účinně fungující e, systém e, úředníků, kteří budou e, dobře jazykově vybaveny, budou dobře rozloženy z hlediska genderového, z hlediska geografického. Uvedu pár statistických dat. Rakousko Eh, má 1,7 evropských obyvatel a 1,5 evropských úředníků. To znamená, že je podreprezentováno. A v Německu je to eh, naopak. Německo má 16,2 obyvatel, ale pouze 6,6 zaměstnanců e- Evropské komise. To znamená, že já se vás ptám, jak tuto situaci posuzujete, jak můžete dosáhnout, můžeme dosáhnout zlepšení systému, tak abychom dobře odráželi rozmanitost evropského obyvatelstva eh, mezi zaměstnanci zaměstnanci komise. Vidíte nějakou možnost, jak eh, personál v komisi lépe rozložit? Jak zlepšit ty proporce? Já jsem již předem poukazoval na skutečnost, že v dohledné době budeme mít strategii pro lidské zdroje, která mimo jiné vedle řady různých elementů se bude přesně týká toho, o čem jste hovořila. Momentálně máme 10 členských států, které jsou příliš málo zastoupeny, zejména v oblasti těch vyšších eh, eh, pozic. A musíme si zvážit, jakým způsobem tedy tyto vyšší pozice v administrativě EU můžeme atraktivněji představit v našich členských státech. Například já jsem zjistil, když jsem se připravoval, že naše společná vlast Rakousko v určitou dobu prostě přestalo finančně podporovat studium v Brugách. Ehm, a jistě znáte mnoho pracovníků, kteří právě v těch Brugách studovali a tento pobyt vlastně jim pro ně byl pak vstupenkou do Evropské komise, toto studium. Proto je třeba vytvářet či ověřit celou řadu různých možností, jakým způsobem můžeme opět spopularizovat eh, práci pro Evropskou komisi a udělat ji atraktivnější právě v těch deseti členských zemích, které jsou momentálně právě na těch vyšších pozicích příliš málo zastoupeny. To je pro nás, myslím, velice zásadní centrální úkol, je třeba se tomu věnovat. Zda bychom možná nebyli smysluplné nějaké speciální konkurzy na národní úrovni, abychom takto vyrovnali středně době eh, tyto nedostatky. Um, Děkuji a závěrečná otázka eh, je od Jackie Jones. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši účast. Vielen Dank. Chtěla bych se vrátit k vaší písemné odpovědi týkající se eh, rovnosti pohlaví. To si asi bude požadovat konkretizaci, stejně tak je právní stát jste říkal, že chcete méně slibovat a více dosahovat výsledku. Já bych byla ráda, kdybyste slibovali ještě víc a dosahovali ještě víc výsledků, zejména u rovnosti pohlaví. Už tady bylo několik otázek, které se toho týkaly. Jména u paní Peletě, eh, Rána, eh, které mi tu otázku tak trošku ukradly, ale já tu svoji chci sformulovat následovně. Vy jste se eh, zmiňoval o tom, že jste ve vaší vlastní zemi zavedl povinné kvóty a eh, že jste to promítnul i do rozpočtování. Co si slibujete od té neformální skupiny, kterou slibujete založit s Evropským parlamentem a sociálními partnery? Um, um, um, Já jsem mluvil o jedné konkrétní iniciativě, kterou jsem eh, Eh, vyvinul před 12 lety, když jsem měl na starosti jako minister mm, univerzity, a kde byly eh, výbory, které měly na starosti eh, jmenování profesorů, tak pokud v těch výborech nezasedala žádná ženy, tak tě potom ani nepřidělovali ty profesory sury ženám, takže bylo potřeba tam zavést kvóty, jinak mm, to nešlo a mělo to okamžitý dopad na podíl žen. A tehdy jsem si vědomil, že to je něco, co bychom mohli zavést i tady v Bruselu, pokud eh, by ta situace nebyla eh, přijatelná. A uváděl jsem to pouze jako příklad toho, že Eh, musíme eh, v různých kontextech zlepšovat rovnost pohlaví. Ale také jsem mohl zmínit iniciativu svých kolegů se začátku tohoto roku, hmm, je to iniciativa No Woman, No Panel. Eh, jde o zastoupení žen na těch různých diskuzních panelech, kde jsou zváni různí experti Eh, aby tam nebyly pořád jenom muži, ale stejně tak, aby tam nebyly jenom eh, ženy. To jsou velmi konkrétní věci, když se podíváme na ty údaje zaměstnanců komise. Tady jsme udělali velký pokrok v posledních pěti letech. Když se podíváme na střední management, tak tam teď máme 44% žen. Což je zvýšení od roku, eh, o 20% od roku 1995. A vzhledem k tomu, že už teď máme mnohem více žen eh, v útvarech komise než mužů, tak eh, doufám, že to automaticky povede i k tomu, že bude více žen v tom vyšším managementu. Obecně Tam je to teď 40 a eh, bez to bude 41. Jackie? Děkuji za vaši odpověď. Kvota samozřejmě jsou jeden způsob, jak postupovat v rámci té neformální skupiny. Eh, mohl bych vám těm nabídnout třeba pomoc. Chcete například se zamyslet na zlepšení pracovních podmínek eh, zaměstnanců komise? A například se chcete zasadit toto, aby vaše strategie lidských zdrojů byla konzultována sociálními partnery. A chcete se zavázat, že v prvních 100 dnech svého působení všechny tyto věci eh, zavedete. A můžete celý čas klidně můžete říct jenom ano. To je velké pokušení, musím říct, ale nevím, eh, jestli to můžu slíbit během 100 dnů, protože, eh, jak víte, budu mít na starosti hlavně více ty finanční rámec ale eh, mám zkušenost s tím, jak to vypadá v současnosti ve svém mém vlastním eh, generálním ředitelství. Týká se to smluvních eh, zaměstnanců, kteří odcházejí po určité době, což je velká škoda, mají velké zkušenosti, po sedmi letech musí odejít. To je věc, kterou bych rád změnil, nevím přesně jak, nebo nevím, jaké jsou ty další finanční nebo rozpočtové implikace, ale jsem si toho problému vědom a je to věc, která se musí řešit. Let me at this point in time thank the... Dovolte mi, abych nyní poděkoval všem členům za jejich otázky a hlavně nominovanému komisaři za jeho odpovědi a teď má eh, slovo na své závěrečné poznámky, ale prosím, pane komisaři, bylo by dobře, kdybyste dodržel ten pětiminutový limit. I understand. Uh... Děkuji, eh, naprosto vám rozumím, pane předsedo. Já bych byl nejradši velmi stručný. Jestli jsem někdy mluvil příliš dlouho, tak nechcem, nebylo to jenom jsem chtěl dokázat, jak velké mám znalosti, ale chtěl jsem tím také poukázat na své nadšení nebo zaujetí pro určité věci. Nebo také, eh, když tady byla řada věcí, které eh, musíme ještě dělat. Děkuji vám za eh, toto, nechci to ani říkat slyšení, byla to velmi užitečná výměna názoru. Eh, myslím, že se často shodneme na tom, co je potřeba dělat v příštích měsících. A dovolte mi, abych vás ještě ujistil, že mám za sebou určité výsledky těch deset let, domám se, že už jsem tady deset let, ale budu v tom pokračovat. Slibuji, že budu v neustálém kontaktu s poslanci. Někteří z vás mě znáte už na těch deset let velmi dobře. Já aplikuji politiku otevřených dveří. Eh, spousta z vás má moje mobilní číslo. Nevím, proč eh, by ho neměli mít i ostatní. A eh, chci vás ujistit o tom, že budu pracovat na našich společných prioritách. Myslím, že v mnoha případech máme na to stejný názor a mohu vás také ujistit o tom, že jsem velmi proevropský a nerad mluvím o evropském projektu. Nelíbí se mi to slovo projekt, je to vynikající instituce nadnárodní. Rád to pracuji eh, Mám rád i spolupráce s vámi, pokud je to v zájmu našich občanů. Na to bychom neměli nikdy zapomínat, že tady jsme hlavně kvůli našim občanům. A v tomto ohledu doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit a že mě potvrdíte. A budu se těšit na velmi konstruktivní spolupráci v zájmu našich občanů. Děkuji vám mnohokrát. Tady končím naše zasedání, uh, ale koordinátoři tady mají ještě hodně práce, jak jistě vědí.